Mes chers collègues, nous reprenons notre séance. Alors, Vážení kolegové, budeme mm, pokračovat v jednání. Jsem velice ráda, že mohu e, přivítat pana Miliho, generálního ředitele Evropské agentury pro námořní bezpečnost. A děkuji za tuto pravidelnou návštěvu v našem výboru. Eh, Během vašeho mandátu ve vedení agentury jste také organizoval eh, eh, celou řadu, převzetí celou řadu nových eh, úkolů, jako řešení migračních otázek ve Středomoří, znečištění moří a ropné plošiny. Jedná se samozřejmě také o boj proti některým platformám na moři a jde především o to, abychom snižovali také emise síry. To vše a všechny tyto problémy se kupily vedle běžné činnosti této Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Ostatně chtěla bych mimochodem využít této příležitosti, abych zdůraznila zásadní úlohu této agentury a zvláště, abych zdůraznila její inspekční činnost z hlediska kontrolování lodí tak aby se snižoval počet těch plavidel, které neodpovídají mezinárodním normám, tak aby se snižovalo riziko závažných nehod a aby se snižovala také mm, jak si, eh, aby se snižovalo znečištění. To vše je samozřejmě výsledkem efektivní činnosti vaší agentury. V každém případě náš výbor vždy se zasazoval o zvýšení prostředků, které jsou k dispozici EMSA tak aby agentura mohla čelit těm novým úkolům. Já mám důvěru v tuto agenturu a je jisté, že náš výbor Trans bude podporovat agenturu v tomto smyslu. V každém případě bych vás chtěla vyzvat, abyste nám dnes prezentoval aktivity této agentury během uplynulého roku, tak abychom mohli jak si reagovat na nové výzvy během tohoto roku. Ještě jednou vám děkuji. A po vašem vystoupení a budeme mít diskusy s mými drahými kolegy. Děkuji. Thank you very much, uh, Madam Chair, and, um... Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Eh, gratuluji vám k vašemu zvolení předsedkyní eh, výboru. Gratuluji vám jménem EMSA. Vážení poslanci, eh, dámy a pánové, Eh, rád bych ještě jednou poděkoval vašemu výboru za to, eh, že mi dal možnost vám poskytnout aktuální informace o aktivitách naší agentury a o výzvách, které před ní stojí v eh, příštích letech. Pro mě a zaměstnance v Lisabonu je velice důležité vědět, že vám můžeme každý rok předkládat naše priority na následující měsíce. EMSA v roce 2017 se bude soustředit na eh, plnění ústředních úkolů, eh, tak jak je agentuře připisují zákonodárci a využívat k tomu dostupné finanční a lidské zdroje. Vaše důvěra a podpora naší agentuře byla znovu stvrzena loni v říjnu, kdy, vstoupil v platnost, eh, vystoupilo v platnost poslední změnění našeho zakládajícího nařízení, které učinilo z naší agentury klíčového hráče, eh, pokud jde o fungování eh, evropské spolupráce pro pobřežní stráž. Naše úsilí dosáhnout snížení personálních stavů bude pokračovat v roce 2017, kdy máme cíl snížení o 10 Zároveň s tím, jak vidíte na tomto grafu, rozšířený mandát agentury byl doprovozen čerstvými zdroji na to, abychom zvládali výzvy s fungováním evropské spolupráce na pobřežní stráži. Podpora fungování pobřežní stráže není pro agenturu ničím novým. E, tento úkol e, patří agentuře EMSA už od e, jejího založení, jak vidíte na tomto slajdu. Mění se teď dimenze a rozsah této práce, následkem čehož mnoho orgánů bude těžit z práce EMSA. Jak nám předepisují zákonodárci, v roce 2017 budeme spolupracovat s FK a Frontexem ve třech hlavních oblastech. Sdílení dat a informací, rozšíření námořního dohledu eh, pomocí nových technologií a eh, vytváření kapacit. Dnes je EMSA hlavním institucionálním poskytovatelem eh, přehledu o námořní situaci v Evropě. Systém SafeSeaNet umožňuje zpracovávat 19 milionů zpráv denně od různých senzorů a zdrojů, díky čemuž můžeme sledovat lodě na moři a korelovat tyto informace s celou řadou dalších informací. Tato námořní mapa je potom zpřístupňována příslušným evropským agenturám a národním orgánům za různými účely a podporuje různé funkce pobřežní stráže, vždycky podle dobře definovaného plánu distribuce dat. EMSA i nadále bude spolupracovat s FK a Frontexem a nabízet co nejlepší a nejpřesnější námořní mapy. Rychlé informace dostupné v reálném čase jsou dnes zásadní pro činění složitých rozhodnutí. A proto naše integrované námořní služby jsou teď dostupné i na přenosných zařízeních, jako je smartphone. Sledovací technologie se eh, rychle vyvíjejí a EMSA v souladu se svým pracovním programem v roce 2017 eh, opatřila služby založené na eh, dálkově pilotovaných letadlech. Od jara budeme moci poskytovat tyto služby evropským agenturám a národním orgánům na podporu širokého spektra aktivit týkajících se funkcí pobřežní stráže. Budou to e, vrtulové i křídlové letouny krátkého a středního doletu RPAS. Budou sloužit e, mnoha účelům a plnit mnoho e, úkolů na moři, například kontrolu hranic, zabezpečování bezpečnosti navigace, pátrání a záchrana, detekce znečištění, kontrola rybolovu a eh, aktivity spojené s vymáháním zákonů. Posílení eh, funkce pobřežní stráže eh, národních orgánů si také žádá školení, vzdělávání a budování kapacit. Kapacita, pardon, agentura už má nyní značné školicí portfolio, včetně i learningových modulů o, o odpovědnostech vlajkových států, přístavních států a pobřežních států. Zejména tady napravo vidíte naši e-learningovou platformu, pomocí níž bude možné buď rozšiřovat existující moduly nebo rozvíjet nové moduly a tak posilovat dovednosti a schopnosti eh, pracovníků na národní úrovni. Dnes máme 18 modelů, které školí uživatele v otázkách, jako je eh, stavba lodí, eh, podmínky života na lodi, uskladňování nákladů a tak dále. Doporučuji také, abyste si přečetli eh, naši, náš nedávný eh, výroční přehled eh, ztrát na životech a incidentů na moři, které se zakládají na datech z členských států. Jsou to čísla a statistiky, které jsou rok od roku přesnější a úplnější. Nové je také zveřejňování klíčových dat o vyšetřováních nehod. To je od loňského září, čtvrtletně, je to na naší webové stránce. EMSA nedávno vydala eh, statistiku eh, o eh, plavbách na moři v statistické ročence za rok 2014. Je to vlastně plat, je to seznam přepravců, kteří mají platné certifikáty a schválení v roce 2014. Je to první rok, kdy je takovýto přehled k dispozici. V dalších letech bude zhromažďováno více a více dat a budeme z toho moci zanalizovat možné trendy a získat lepší pochopení eh, pracovní síly v námořním odvětví v Evropě. EMSA také bude nadále zkoumat potenciál systému TETIS tento systém původně byl vyvinut e, na e, inspekce e, do přístavu v pařížském regionu a je to Eh, modul, který umožňuje eh, individuální verifikace nebo inspekce podle evropského práva. Například modul Sulfur je teď používán po celé Evropě od ledna 2015, aby schromažďoval informace týkající se implementace zrevidované směrnici o síře se skvělými výsledky. V roce 2017 eh, se soustředíme na rozvoj modulu MRV na podporu evropského nařízení o monitorování, reportování a verifikaci emisí CO2 z námořní dopravy. E, to je pro nás značná výzva, protože to bude první dostupný systém, který bude e, schopný interakce nejen s e, národními orgány, ale také s firmami po celém světě. Letos na jaře zahájí EMSA e, řadu nových e, projektů technické asistence pro e, Středozemní moře a také pro Černé moře a Kaspické moře. Toto úsilí je podporou evropské politiky vůči příslušným zemím, a které má za cílím pomoci zblížit jejich standardy a legislativu evropským normám. Tyto projekty staví na předchozích úspěšných projektech a jak víte, e, patří k nim i e, akce s agenturou e, Network of Standby Oil Recovery Vessels, které mají být testovány v sousedních vodách. Pokud jde o usnadňování a efektivitu námořní dopravy, MC e bude podporovat komisi a nepřímo také evropský námořní průmysl a usilovat o harmonizovanější přístup Eh, k podávání zpráv v evropských přístavech. Agentura se účastní pilotního projektu, který bude testovat zasílání e-manifestu přes prototyp eh, jednotného okna, eh, což ukáže, jak bude možné dosáhnout formality, harmonizace formalit v oblasti zboží v Evropské unii. Důležitým krokem k obohacení e, námořní mapy je získávání data ze satelitu AIS. Ty jsou neocenitelným zdrojem informací, eh, který velice zpřesňuje eh, náš přehled o situaci na moři. Eh, poloha lodí nemusí být vždy dostupná, když se lodě pohybují příliš daleko od pobřeží nebo mimo dosah stanic AIS, které jsou na břehu. Přesto je možné sledovat tyto lodě pod evropskou vlajkou mimo evropské vody, když se dostanou do nouzové situace pomocí pomocí satelitů. V takovém případě satelity jsou jediným způsobem, jak tyto lodi sledovat. Od loňského podzimu získala agentura čtyřletý kontrakt na eh, data z tohoto satelitního systému. Eh, Kopernikus je eh, satelitní program pozorování Země z Evropské unie, a e, EMSA má na starost námořní dohled. E, pár měsíců po e, začátku implementace programu se satelitní složka našeho integrovaného systému už osvědčila, ukázala přidanou hodnotu při monitorování rybolovných aktivit a také zvýšení bezpečnosti na moři a boji proti pašování narkotik. Tato služba se bude dále rozvíjet, aby bylo možné například vysledovat na moři ztracený kontejner a aby se dali monitorovat přepravy nákladů z lodě na loď. Agentura eh, i nadále bude hrát důležitou roli v podpoře pobřežních států v reakci na znečištění ropou. Eh, EMSA vytvořila eh, řetězec 18 plavidel, které mají reagovat na znečištění a jsou umístěné po celém evropském pobřeží. Jak víte, tyto lodě jsou provozovány v partnerství veřejného a soukromého sektoru. A EMSA nastavuje specifikace systému reakce na znečištění na palubě těchto lodí a poskytuje vybavení lodě jsou provozovány soukromými majiteli, kteří tak provozují své vlastní komerční aktivity v dotyčných oblastech, které ale podepsali takzvaný stand-by kontrakt s naší agenturou. Podle nějž mají povinnost eh, být v pohotovosti a zareagovat na znečištění do 24 hodin. EMSA i nadále diversifikuje portfolio eh, boje, eh, nástrojů boje proti znečištění ropou, které mají k dispozici pobřežní státy a zřizuje asistenci vybavení to je konkrétní vybavení, eh, které není jinak dostupné v Evropské unii a teď se nachází v Aberdeenu a Gdaňsku a pracuje se na zřízení třetího skladu v Jaderském moři. Doufám, že tento krátký přehled z priorit a výzev pro rok 2017 vám dal představu o tom, jak bude vypadat práce naší agentury v nejbližších 12 měsících. Těším se na vaše otázky a chtěl bych potvrdit, že stále platí naše pozvánka do eh, EMSA v Lisabonu eh, a abychom tak navázali na dobrou tradici eh, návštěvy, kterou vykonala loni v březnu paní Monteiro de Aguiar. Děkuji vám moc krát za pozornost. Merci. Děkuji mnohokrát, pane Mili, za tuto rozsáhlou a působivou prezentaci vašich činností. Nyní bych zahájila diskusi. nejdříve s našimi koordinátory a nejdříve bude hovořit pan Banko. Vážená paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Já jsem velice rád, že máme mezi sebou paní Montero a doufám, že bude mít také možnost položit i za sebe některé otázky. Chtěl bych poděkovat výkonnému řediteli za tuto prezentaci. Chci si ověřit, zda jsem dobře pochopil vaše vystoupení, když jste řekl, že rozvíjíte vaši činnost v rámci klasické bezpečnostní agentury a že směřujete nyní spíše k takovému typu agentury, která by se spíše blížila aktivitám pobřežních hlídek z hlediska ochrany životního prostředí. Také jste se zmínil o inovacích, hovořil jste o satelitech a také jste se zmínil o systému Koperník. Jakým způsobem můžete zajistit tento přechod z klasické agentury na tento typ agentury? Je to jistě vývoj, který vítáme, ale máte dostatek lidských zdrojů, máte dostatek finančních prostředků pro to, abyste zajistil tento přechod? Víte, my jako politici nejsme nikdy spokojeni a vždy chceme jít ještě dále, nic není postačující pro nás, tak byl bych rád, Kdybyste mohl odpovědět na tuto otázku a kdybyste nám řekl přesně, kam směřujete v středomorské oblasti. Chcete se omezit na vody Evropské unie? Jistě chápete, že kladu tuto otázku na základě toho, co jste uvedl ohledně také žadatelů o azyl, že kladu tuto otázku v souvislosti s bezpečností těchto plavidel. Chcete tady sehrávat určitou roli? Chcete například zabránit, aby tato nedostatečná plavidla vyplouvala z libijských e, břehů? Chcete spolupracovat s Frontextem a s novými pobřežními hlídkami? já bych se v této souvislosti chtěl zeptat, zda se nedobníváte, že tady je příliš mnoho agentů nebo příliš mnoho jednotek, které se zabývají e, stejným posláním, zda nedochází k příliš velkému překrývání těchto úkolů. Ostatně ve výboře Envy jsme nedávno hovořili o OMI a také o systému e, výměn z hlediska kvot. A proto e, bych vám chtěl položit otázku, která je spíše evropská. Uvažujete o tom, že v oblasti eh, emisních povolenek byste toto spíše omezil na eh, evropskou oblast? Děkuji. Pan Ertuk má slovo, prosím. Ne? Tak paní eh, Alexanders bude hovořit nyní. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poblahopřát k vašemu zvolení protože je to dnes poprvé, kdy mám příležitost vystoupit. Chtěla bych poděkovat eh, panu Milimu za jeho vystoupení jménem agentury. Já si pamatuji na první diskusi, a to v dobách, kdy se vytvářela tato agentura a kdy jsme právě hovořili o všech evropských prioritách. Je nutné působit ve všech možných oblastech. Vy jste hovořil o těch možnostech, které máte nyní v oblasti bezpečnosti plavidel. Hovořil jste o tom, jak se nyní vyvíjíte směrem k dalším oblastem, které jsou samozřejmě také velmi složité. Ale my bychom byli rádi, kdyby ten původní mandát, který vám byl svěřen a který spočívá v tom, že je nutné zajistit nezbytný dohled eh, tohoto typu dopravy, přes veškerou krizi, která tady existuje v oblasti tedy panamského průplavu a tak dále. Původní mandát tedy spočíval v tom, že je nutné mít dohled nad tímto provezem a že je nutné uplatňovat ochrana opatření z hlediska bezpečnosti námořní dopravy. A proto v této souvislosti bych se vás chtěla zeptat, zda tento takzvaně historický mandát, to znamená bezpečnost, a dodržování bezpečnosti, zda tento aspekt je stále zaručován vaší agenturou. Vy jste hovořil o novém mandátu, o synergii s Frontexem. A já mám dojem, že ta situace bude čím dál složitější. Chtěla bych vědět, zda máte nějaké znepokojení v tomto ohledu a zda bychom vám mohli nějakým způsobem pomoci, tak abychom rozptýlili toto znepokojení v rámci zdrojů, s kterými eh, počítáte. Hovořil jste o synergii. Možná, že i my bychom vám mohli v tom smyslu pomoci, protože my se domníváme, že ten vývoj, o kterém jste hovořili, je určitě pozitivní, ale zároveň je to výzva. Je to výzva pro Evropskou agenturu a je nutné se eh, vyhnout určitým nedorozměním. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem eh, rád, že se s vámi opět setkáváme, jako vždy. Byla výborná prezentace. Já se chci zeptat eh, na dvě věci. První se týká eh, nových funkcí eh, v souvislosti s migrační situací a pobřežních hlídek. My jsme navštívili Lisabon před několika měsíci. Eh, neměli jste zdroje, teď máte 15 jak osob, jak eh, jsem slyšel, kteří na tom pracují. Můžete jednoduše vysvětlit, jaké, co děláte ze strany JEMSA? Protože co bylo v médiích, eh, mm, tak nejde problém zjistit, že tam jsou ty pašerácké lodě. Někdy se již eh, vlastně řeší ty eh, migranty, kteří to používají, eh, mohou ty lodě používat maximálně 20 kilometrů. Co děláte tedy v této věci? Mohl byste nám dát nějaké příklady? Pak možná nejmí otázka. Položil jsem ji i malskému předsednictví, ne, nedostal jsem odpovědět. V Balckém moři, v Severním moři e, zredukujeme, máme, omezujeme emise síry. Někdy e, e, tyto otázky eh, vlastně trošku citlivé, ale není na čase, abychom ve Středomoří začali řešit to tež, protože je to znečištění. Je tam velice hustá doprava na, ve Středozemním moři samozřejmě. Děkuji. Děkuji, pane Zile. Pane Ker, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám pár otázek, které, kterým se budou věnovat kole... Některé mé otázky už položili kolegové. Mm, to byla velice eh, informativní prezentace, ale jedna věc mi tam chyběla. Co je, v čem je problém? Co nefunguje podle očekávání? Kde Mm, vlastně zaostáváme v našich eh, ambicích, jaké jsou tam eh, ta úzká hrdla. Eh, ta poptávka po mm, fungování mm, po vašich službách je velmi vysoká. A jak má může pomoci? V čem jsou problémy? To je jedna věc. Druhá mm, jsem velice rád, že jste hovořil o e, vztazích na Kopernikus. E, v celé řadě dalších oblastí jsme zdaleka nejsme schopni využívat toho, co nám přináší Galileo a Kopernikus. Co by se mělo tedy ještě řešit, kde jsme možná pomalí, co se týče toho mm, co se plní. Je tady eh, vyšší potenciál, co se týče poskytování služeb, který bychom byli schopni využívat. Platí eh, to i pro EMSA nebo ne? To by tedy byla mm, moje druhá otázka, vzhledem k tomu, že eh, i poslední, protože ostatní otázky už byly položeny. Pan Kistelor má slovo. Děkuji. Um. Keith Taylor, pardon, pan Keith Taylor. Všichni kladou tady stejnou otázku a já ji zopakuji ještě jednou, aby to bylo jasné. Je, skutečně ta práce eh, během let byla velmi eh, kvalitní. Také byla, další, byla předána další odpovědnost monitoring e, ropných a e, plynových zařízení. I Frontex práce, to z pobřežní hlídky. A mě by zajímalo, jak můžete signalizovat nějaké očekávané tlaky při plnění těchto, tohoto velkého množství úkolů. Děkuji, pane Taylor paní Kilinen. Já vás hm, takto... Vás vyvolala po vašem příchodu. Anteeksi, että en ollut täällä aikaisemmin paikan päällä. Olisin kysynyt... Li... Já mám... Jsem přišla pozdě. A chtěla jsem se zeptat na o, uprchlíky, Eh, to je věc, na kterém se méně mluví, ale eh, jak vím tedy z oblasti námořní dopravy, tak ten problém nemí, nezmizel. Co by měl dělat parlament? Co musíme ještě udělat v souvislosti s uprchlíky a námořní bezpečností? Děkuji. Děkuji. Paní Kelenen, Jackie Foster. Děkuji a vítejte, pane Mili. Děkuji za vaši prezentaci. Mm, několik poznámek. Mm, když e, jsme řešili směrnice o síře, tak víme, tady bylo hodně pro výzev pro námořní dopravu, mm, se týče aktualizace technologií a podobně. Je to samozřejmě velmi drahé. Ehm, otázka zda je to jenom Severní moře nebo také Středomoří. E, každopádně jsme e, měli problém minulý rok, kdy ehm, celá řada lodí ehm, dostala teda aktualizované řízení. Některé tedy v evropských přístavech se snažili um, využít některých nařízení, některé přístavy, které jim odmítly vstup, s tím, že nerespektovali směrnici o čisté vodě z výboru pro životní prostředí. My jsme toto otevřeli s minulým předsednictvím a mm, bylo by to velmi užitečné, protože tady je řada eh, kolegů, kteří čekají na nějaké vyjasnění, protože co neakceptujeme, aby se do toho vnášela nějaká místní pravidla, aby eh, se tady někdo využíval konfliktu mezi eh, směrnicemi a nařízeními. Dále znečištění. to hlavní je, když dojde k úniku ropu, nějaké katastrofy, jako prestiž nebo něco takového, ale samozřejmě jedna z největších problémů jsou plasty a odpady. Nejenom z lodí, protože samozřejmě máme pravidla, které řídí otázky ohledně lodí, ale členské státy, které mají přístavy a množství znečištění, které se prostě pouští do moře, to je nejenom neakceptovatelné, je to mimo naši jaksi Eh, koncepci jaksi eh, mořské, mořské vody a tak dále. Je to problém na celém světě. Ve vaší role, roli, když toto řešíte, eh, má vaše agentura nějakou představu, jak řešit tento problém společně tedy s vašimi povinnostmi, jako v případech úniků, velkých úniků ropy? Takže to by stačilo jaksi z mé strany a Děkuji, že jste přišel. Děkuji. A nyní má slovo paní Utero. Jsme viděli na té pěkné fotografii. Milý, por estar aqui. Děkuji, já bych chtěla poděkovat panu Milimu za to, že si na nás udělal čas a přišel do našeho výboru. E, omlouvám se, že jsem tady nebyla během prezentace. E, byla jsem zároveň v rybolovném výboru v té době, nicméně stihla jsem ještě konec, e, když jste hovořil o mé návštěvě a mohu říci, že je velice dobře, abychom udržovali tyto kontakty a abychom se podívali přímo na místo, kde vaše agentura funguje tak si utvoříme přesnější uh, obrázek o tom, jak vaše práce probíhá. Já nebudu opakovat, uh, co už zmínili uh, moji kolegové. Panuje krize, která postihuje celou Evropu. Mám teď na mysli uprchlickou krizi, Eh, to souvisí s námořní bezpečností a já bych chtěla tady zmínit dvě věci, které si zaslouží eh, komentář. Jedna se týká námořního balíčku, o kterém jsme diskutovali dnes dopoledne. Měli jsme tu prezentaci od komise ohledně bezpečnosti eh, pasažérů. A jaká je role EMSA, pokud je vám známo, v těch inspekcích? Existují tady různé směrnice, které jsou založené na rizicích, tedy že inspekce by měly být prováděny na základě rizik. To se týká například eh, směrnice o přístavních státech. Jak se tedy stavíte k tomuto aspektu? Eh, potom druhá věc, která souvisí eh, s implementací další směrnice, Tady by mě eh, zajímalo, jak je to s eh, zemním plynem a s tekutým plynem. Jakým způsobem eh, se EMSA dívá na tuto situaci a co dělá v této oblasti? Děkuji. Pan Rike je na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane řediteli, viděl jste, že tento výbor i nadále ze široka podporuje agenturu a velmi jsme se mm, zasadili o to, aby se řešily emise a aby se rozšířily mm, úkoly této agentury. Bylo vyjádřeno určité znepokojení z hlediska vybavenosti finančními prostředky této agentury. Další znepokojení souvisí s tím, že vzhledem k tomu, že máte nové mise eh, ohledně pohraničních hlídek, domníváte se, že máte dostatek i legislativních základů pro to, abyste mohl vykonávat tyto aktivity. Máme tady agenturu Frontex, která má k dispozici tyto prostředky a e, často nemůže mm, zasahovat nebo má problémy s legislativami svrchovaných států. A proto se ptám, potřebujete určité zlepšení legislativy nebo potřebujete legislativní rozšíření možností intervenovat v rámci vaší agentury, nebo ten legislativní rámec je postačující a dostatečně zabezpečen? Děkuji, pane Rike. Já mám malou otázku za sebe. Agentura v únoru 2017 bude řešit mm, výběrové mm, řízení, je to 17 milionů eur, právě prostřednictvím dronů o jaký typ znečištění se bude jednat. To znamená, co budete zde eh, kontrolovat. Tyto otázky tady již zazněly. To znamená, o jaký typ znečištění jde. A dále, jaké je vaše očekávání z hlediska eh, regulace používání dronů? Právě proto, abyste mohli tyto přelety organizovat za účelem dohledu. Takže máte celou řadu otázek, na které musíte reagovat. Máte slovo. <coughs> Um, děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji poslancům za eh, rozsáhlé otázky na mou adresu. Eh, já se pokusím je eh, trochu shrnout. Za prvé, co se týče role EMSA a právního základu našich aktivit. My máme zcela jasný mandát, který se zakládá na zakládajícím nařízení a na jeho revizích. Naším úkolem jsou eh, takzvané eh, ústřední eh, úkoly, core tasks naší agentury. A když se podíváme na tyto ústřední úkoly, tak ty se týkají zejména bezpečnosti na moři, ochrany životního prostředí a otázky monitorování. Pokud jde o spolupráci s Frontexem a s FK, tak my s nimi spolupracujeme už mnoho let. Máme bilaterální dohodu na administrativní úrovni s oběma agenturami už mnoho let a souvisí to s tím, že EMSA má schopnost monitorovat mořské oblasti eh, a to je schopnost, kterou tyto dvě agentury nemají a není záhodno zdvojnásobovat nebo strojnásobovat ty systémy, takže my eh, jim poskytujeme všechny informace, které tyto agentury eh, potřebují. A i některé služby jim uspůsobujeme na míru, například pro FK a eh, Frontex děláme určité dlouhodobé projekty. Momentálně máme v MSA čtyři lidi z Frontexu a ti uspůsobují na míru námořní mapy pro systém Eurosur protože tyto specifické informace, které schromažďuje EMSA, pro ně nestačí. Takže oni tyto informace ještě dále zpřesňují a to všechno se předává do systému eh, Eurosur. Tímto způsobem eh, ještě zefektivňujeme ten nástroj, který v naší agentuře máme, aby ho mohly využívat všechny tři agentury. Pokud jde o otázku pobřežní stráže, už jsem zmínil, eh, že Většina funkcí pobřežní stráže jsou součástí našich ústředních úkolů. Můžeme tedy říci, že nám to vytváří větší pracovní zátěž, nicméně už to je v našich ústředních úkolech, takže to není žádná eh, příliš nadbytečná, dodatečná zátěž. Jak říkám, my jsme spolupracovali s oběma agenturami už předtím, takže tohle je jenom eh, obohacení našich aktivit. A jak jste viděli z toho diagramu, nabereme dalších 17 lidí. Zatím jsme je ještě nenabrali, nicméně ti budou vyčleněni právě na tu službu, na ty funkce pobřežní stráže. No, tito lidé budou využíváni na eh, služby a na další rozvoj eh, spravodajských aspektů našich monitorovacích činností. Má EPSA momentálně nějaké překážky, e, zákonné překážky, nebo nějaké, které by mohly řešit komise a politikové? E, ano, má. Mohu říci, že spolupracujeme s těmi e, s dalšími službami a je potřeba jednat s národními eh, leteckými eh, orgány, s Eurokontrolem a s EASO eh, ohledně možností létat z drony na určitých územích. Ne nelétáme nad souší, nad obydlenými oblastmi. Létáme pouze nad mořem, protože to je naše oblast působnosti. My nemáme povinnost monitorovat pevnou zem, tam je pro nás hranice. Nicméně tady je stále ještě neregulovaná oblast a tento nedostatek regulace je pro nás překážkou. Je to pro nás problém, protože příští rok bychom měli začít poskytovat tyto letecké služby agenturám a členským státům. A to je pro nás problém, protože musíme s každým členským státem zvlášť vyjednávat o povolení přeletů nad určitými oblastmi. Takže o tomhle je ještě potřeba diskutovat. To je ta nová služba, kterou vyvíjíme a jak jsem říkal, hodláme využívat drony mnoha způsoby. Chceme, aby drony byly co nejefektivnější, přestože když monitorujete moře našimi stávajícími monitorovacími nástroji, tedy satelity eh, AIS, tak ty drony eh, doplňují eh, stávající služby, přinášejí přidanou hodnotu k našim již existujícím monitorovacím informacím, které schromažďujeme a to vše se eh, integruje. Takže je potřeba tyto služby rozvíjet společně s jejich poskytovateli a vybavovat drony různými senzory, což je úkol pro poskytovatele, je to úkol pro EMSA, a potřebujeme tady také trochu asistenci vašeho výboru. Potom Keith Taylor sepsal na eh, instalaci eh, plynů a eh, ropy a jaké akce provádíme v rámci funkcí pobřežní stráže. Jakým způsobem je to pro nás výzva co do zdrojů finančních i lidských. Jak jsem říkal, snižujeme personální stavy e, na základě sdělení komise z roku 2013 o 10% a teď s těmi funkcemi pobřežní stráže nabíráme 17 lidí, takže nakonec to vyjde skoro e, s nulovým součtem, což znamená, že budeme na stejné úrovni, na jaké jsme byli v roce 2012. Nicméně my jsme v agentuře trochu eh, tedy míchali personálem, protože jsme automatizovali systémy tak, abychom mohli vyčlenit lidi, které potřebujeme na odborné služby. Dá se říci, že náš dnešní mandát se už nedá dále rozšiřovat bez dalších finančních a lidských zdrojů. Začínáme se blížit našim limitům. Pracujeme se všemi službami členských států i komise, tak jako dosud. I s dalšími zainteresovanými stranami odvádíme kvalitní práci a dobrou uh, úroveň služeb zatím, ale teď trošku začínáme vnímat překážky. Různá generální ředitelství jsou ochotná dávat EMSA více úkolů, spoléhat se na naši odbornost v různých oblastech. Už víme teď, že DG Environment a DG Klima by velice rádi, aby EMSA sloužila jejich politické agendě, protože jim můžeme poskytnout informace Otázka uprchlíků, to je velká otázka, kde má EMSA jasnou roli. Poskytujeme podpůrné informace Frontexu. Žádné další kompetence v této oblasti nemáme, ale poskytujeme eh, informace eh, Frontexu a s pomocí našich monitorovacích kapacit, e, pomocí dronů a dalších zařízení sbíráme informace, které potřebuje Frontex. Momentálně jsme schopni e, detekovat všechna malá plavidla a čluny pomocí satelitů a existují případy, kdy schopnosti našich satelitů e, byly velice dobré. Máme příklady, kdy malé gumové čluny s 30 lidmi byly zachyceny našimi satelity. Tato informace byla předána Frontexu a e, národní orgány potom e, jednaly. EMSA už nijak nejedná, ne, přistupuje k akcím, pouze postupuje, pouze postupuje informace dále. Pak to byla diskuze o otázkách Sýrii. A k tomu mohu říci, že EMSA od začátku roku 2015, kdy vstoupila v platnost směrnice o síře, spolupracuje s členskými státy a sbírá informace o eh, inspekcích eh, týkajících se síry. V prvním roce jsme měli téměř 7 tisíc inspekcí v našem systému a můžeme říci, že e, průmysl plní své povinnosti, které mu klade směrnice o síře. E, samozřejmě na jedné straně je to tím, že cena paliv je nesmírně nízká, takže mohli používat paliva s nízkým obsahem síry Někteří vlastníci lodí se rozhodli pro eh, systémy čištění z plodin, což vedlo k některým problémům, které zmínila paní Foster. A sice, že Evropská směrnice o čistém vodě způsobila problémy v některých přístavech, protože nebylo povoleno odpadní vodu vypouštět do moře. O této otázce se hovoří na úrovni eh, IMO a doufáme, že podle IMO se potom zařídíme my. Potom plasty a odpad. To momentálně není v působnosti EMSA. Je to velice politicky citlivá otázka, takže je potřeba nejprve politické rozhodnutí o tom, kdo bude mít na starosti tuto oblast. Potom eh, LNG, to je dobrá příležitost pro některé eh, omezené oblasti v Evropě, protože eh, infrastruktura pro LNG roste rychle v některých oblastech. Někteří vlastníci eh, lodí se už nyní rozhodli používat zařízení na LNG už se staví lodě na dva typy paliv, aby se dal používat námořní benzín i e, LNG jako alternativa. Myslím si, že e, LNG se rozmáhá, bude trvat, než bude hotová infrastruktura, aby lidé měli jistotu, že v jejich oblasti bude infrastruktura existovat na globální úrovni to trvá ještě mnohem déle, protože když se podíváme na druhou stranu Atlantiku, tak tam infrastruktura ještě není zdaleka v takovém stavu. Potom bezpečnost osobních lodí. To je velice spolitizovaná otázka momentálně. EMSA provádí inspekce, to je v naší působnosti. Spolupracujeme s IMO, a uvidíme, co vzejde z dalšího eh, MSC. Tak to si myslím, že bylo asi víceméně všechno. Nebo jsem na něco zapomněl? Možná bych ještě zdůraznil eh, jednu drobnost, a sice důležitost nařízení o bezpilotních dálkově ovládaných letounech, protože je zásadní, aby EMSA měla přístup k této technologii v budoucnosti a čekáme s napětím na harmonizované nařízení z evropské úrovně. Ano, my z naší strany se budeme snažit pracovat co nejlépe, abychom vám maximálně pomohli v rámci našeho výboru. V každém případě vám děkuji, že jste byl naším hostem, že jste byl přesný a že jste nám poskytl tyto informace. V každém případě se můžete spolehnout na naši podporu a na naši ochodu, ochotu podporovat tuto agenturu, která musí realizovat velké výzvy. Děkuji vám. Pokračujeme s dalším bodem. A sice je to zpráva paní Kilenen. Tato zpráva se týká závazných ročních snížení emisí skleníkových plynů, když mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030. Paní Kilenen, máte slovo Můžete prezentovat vaše stanovisko, pak dáme slovo stínovým zpravodajům a pak se budeme dotazovat zástupců Evropské komise. Paní Kilenen, máte slovo. Vážení kolegové, já jsem měla to potěšení že jsem mohla vypracovat tento text pro Envy, že jsem mohla zpracovat tuto problematiku závazných ročních snížení emisí. Toto téma je pro nás všechny velmi důležité. Víte, že doprava je zodpovědná za čtvrtinu emisí CO2 v Evropské unii. A diskuse běží už dlouhou dobu. Prakticky od roku 1990 se o tom diskutuje a cíle rostou a mění se také podle eh, konkrétní situace, podle ekonomických trendů. Je pravda, že se aktivně jedná o této tematice, ale bohužel ty emise se zvyšují. A pokud porovnáme rok 2014 a rok 1990, tak emise se zvýšily o 20 Co se týče Eh, nárůstu emisí, tak musíme konstatovat, že doprava je zodpovědná za tento nárůst. Eh, musíme konstatovat, že členské státy za období eh, do roku 2030 mají cíle na snižování a sice na základě průměrných údajů z roku 2016 až 2018. To znamená, že ty jednotlivé členské státy musí eh, splnit jednak roční emisní kváty a také lineární snižování emisí. V rámci svého návrhu jsem se snažila ukázat, že je nutné dosáhnout těchto cílů do roku 2030. A především jsem chtěla říci, že je nutné toto propojovat s úkoly pařížské dohody. A máme tady také potřebu dlouhodobých cílů. Takže období 2021 až 2030. Eh, tady eh, musíme vycházet z průměrných údajů o emisích za období 2016 až 2018. Jedná se o průměrné údaje v těchto letech. Já myslím, že je důležité, aby členské eh, státy našly eh, podněty, které by jim umožnily eh, plnit tyto úkoly počínaje prvním rokem tohoto období. V roce 2020 je nutné, aby tyto státy přemýšleli, jakým způsobem postupovat, jak použít ty průměrné údaje o emisích za roku 2016 až 2018 a jak zohledňovat cíle, které byly stanoveny v nařízení ohledně období do roku 2020. Komise Eh, zabudovala eh, také do návrhu nařízení určité možnosti flexibility, tak aby se, mm, zajistili na, aby se zajistila nákladová efektivita. Tyto možnosti flexibility však mohou vést k určitým situacím, kde mm, EU bude zaostávat za cíly pařížské dohody. Přestože některé členské státy budou dosahovat těchto cílů, které byly stanoveny. E, plnění těchto cílů na úrovni členských států závisí na těchto možnostech flexibility. Já se domnívám, že tady transfery na jednotlivá dopravní období e, fungují dobře. Ehm, a musíme také říci, že LULUCF eh, také zahrnuje flexibilitu, kterou je možné eh, použít. Já bych chtěla na tuto flexibilitu eh, omezit na 5 tak, aby bylo možné zohlednit průběh v jednotlivých členských státech. Příloze číslo 4 bych chtěla navrhnout vyškrtnutí té části, kde komise hovoří e, o odstranění technické zátěže, to je sice v pořádku, ale myslím si, že musíme každý rok sledovat plnění cílu na národní úrovni a nikoli jednou za pět let, jak navrhuje komise. Eh, musíme mít mechanismus, který by byl provozuschopný, který by byl funkční a komise by měla mít také možnosti uvalit sankce, pokud členské státy nedosáhnou stanovených cílů. A co se týče dopravního sektoru, chtěla bych říct si následující. Já se domnívám, že opatření ohledně omezování emisí na národní úrovni musí být prosazena. Ale Domnívám se, že je tady problematika z hlediska městské, městských aglomerací. Myslím si, že Evropská unie by měla více fungovat jako koordinátor z hlediska osvědčených postupů v oblasti městských politik. A v této souvislosti bych chtěla konstatovat, že Evropská unie má několik možností z hlediska financování a proto je nutné také využívat všechny tyto programy a nástroje a podporovat z tohoto hlediska takové dopravní projekty, které budou skutečně zajišťovat nízkoemisní nebo bezemisní eh, dopravu nebo dopravní systémy. Jde o to, že se jedná o velice rozsáhlou složitou oblast. Jde o to, aby eh, se podporovala cyklistika, pěší zóny, aby se eh, podporovala mm, veřejná doprava a aby se také využívaly digitální technologie a také, aby se eh, podporovala nízkonákladová doprava. Existují nové služby z hlediska mobility a pokud tyto služby fungují, tak ehm, snižují potřebu eh, používat vlastní automobil a také umožňují eh, snižování emisí. My se doufáme, že v městské dopravě, ale i v meziměstské dopravě budou tyto nové digitální služby využívány Tyto digitální služby dávají uživatelům možnost se snadno pohybovat a náklady eh, se stávají předvídatelnějšími a transparentnějšími. Domnívám se, že se jedná o pozitivní trend, ale Evropská unie a e, národní zákonodárci by měli důsledně sledovat vývoj, ke kterému dochází v dopravě. Musíme zajistit, aby změny, ke kterým dochází z hlediska životního klimatu a životního prostředí, byly zohledněny. Také je nutné, aby Eh, mobilita mm, byla zbavena negativních dopadů. Potřebujeme nákladově efektivní logistiku, která je zásadní pro evropskou integraci a fungování vnitřního trhu. Toto sdílení zátěže znamená, že mm, snižování emisí je proveditelné, bude to velmi obtížné, ale nechci skrývat, že mm, vypočítání a kalkulace nákladu je velmi důležitá. Tato, tyto informace z hlediska nákladů jsou velmi důležité na úrovni všech členských států v souvislosti s alokací prostředků, které jsou nezbytné. A proto Komise musí podporovat členské státy v této oblasti. Očekávám velmi napětě budoucí diskusy se všemi dalšími zpravodaji. A nyní bude hovořit pan spoluspravodaj, nebo spoluspravodajka paní Klum. Thank you, Madam Chair. Thank you Paní předsedkyně, děkuji uh zpravodajce za její návrhy. Eh, stanovila um, harmonogram. Také vítám návrh komise. To je vaše důležitý dokument. Potřebujeme kolektivní úsilí všech členských zemí, abychom zajistili úspěšný přechod na nízkokarbonovou ekonomiku, abychom stanovila jasná pravidla, která by tento přechod umožnila. zajistili pracovní místa investiční příležitosti, přitom zmírnili dopady klimatické změny. Máme mm, cíle snižování na období 2020 až 2030 a mm, také um, um, souhlas eh, Evropské unie se mm, z těchto závazky je třeba stanovit různé cíle podle HDP pro jednotlivé členské státy, aby mm, existovala spravedlnost, protože jsou různé úrovně příjmů. Ty s vysokými příjmy mohou stanovit ambicioznější cíle. Vytvořit flexibilní systém, aby členské státy společně redukovaly emise vzhledem k rozdílným strukturám své ekonomiky, stávající flexibilita plus dvě nová flexibilita, přístup k povolenkám, přístup k úvěrům mm, sektoru mm, dětské půdy, což bude důležité, bude reporting, dodržování, eh, respektování cílů a mm, budeme eh, jistě vést diskusi o podrobnostech této zprávy. Samozřejmě mm, chceme zlepšovat energetickou efektivnost. 75 emisí souvisí s energetikou a z hlediska našeho výboru jsme dosáhli určitého pokroku, ale máme před sebou dlouhou cestu. Smart inovace a udržitelná politika členských států povede k redukci této oblasti. Návrhy zajistí, aby Británie zůstala světovým lídrem a mm, Mm, snižovala emise a energetickou efektivitu. Musíme, eh, musíme zůstat v rovnováze, protože eh, při plnění kolektivních cílů musíme být opatření, abychom eh, dosáhli společných cílů, aby korektivní opat, koreční opatření byla schopna, bylo možné aplikovat. To tam je třeba začlenit vyšlo proti základnímu principu flexibility, což je základem návrhu komise, což je zase v souladu s našimi závazky z pařížské dohody. Takže vítám návrhy, těším se na spolupráci se zpravodaji a mm, předložíme tedy e, společně kolektivní návrh ve výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám a e, slovo má paní Kristina Model. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Děkuji Maria Kelenen za tuto první prezentaci. Jako stínová zpravodajka za eh, sociální demokraty chtěla bych zúraznit význam tohoto textu, o kterém jedna, jednáme. Je to vlastně přenesená pařežská eh, dohoda. Je to legislativní rámec budoucnosti pro dalších 30 let v Evropské unii z hlediska emisí. A v této perspektivě bych chtěla poděkovat za zprávy zpravodajky, která zesílila eh, sdělení komise. Za prvé, eh, zařazení cílu do roku 2050 je nezbytné z hlediska eh, dlouhodobého cílu. Za druhé je nutné posílit zprávu řešení těchto cílů a zasadit se za častější kontrole a také připojit revizní klauzuly. V této souvislosti bych vám chtěla říci, jaké návrhy mohou zvýšit ambicioznost tohoto textu. Za prvé, Abychom se vyhli tomu, že všechny ty kvóty budou bezplatné, tak by bylo vhodné, vytvořit systém aukcí ročních kvót. To by umožnilo začlenit systém znečišťovatel, pláce a mohlo by se to zasadit do dlouhodobého perspektivy. Co se týče revezní klauzule, tady musíme posílit úlohu Evropské agentury pro životní prostředí z hlediska cílů emise. Musíme také omezit určitou flexibilitu, která je alokována členským státům a bude nutné revidovat výsledky východisko z hlediska snižování emisí, tak abychom zabránili tomu, že alokace kvot bude překračovat skutečnou míru emisí státu. A nakonec může to vypadat jako zbytečné, ale bylo by vhodné, aby se změnil i název tohoto nařízení, aby byl relevantnější, výraznější a aby lidé jaksi vnímali tento text jako viditelnější. Děkuji mnohokrát. A nyní Pan Telička, prosím. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych řekl na úvod, že um, toto je, a všichni sdílíme tento názor, že to je důležité. Tady potřebujeme rovnováhu, ambicioznost a inkluzivní povahu a musíme splnit. Proto si myslím, a také velice cením toho, co řekl zpravodaj, že to je vyvážené, jsem si jist, že tam bude několik poznámek z mé strany. Ehm, mm, pokud mohu upozornit na návrh mm, osm, kde Eh, zpravodaj říká, že členské státy by měly redukovat emise skleníkových plynů o a tak dále. Eh, tam stanoví cíle na eh, dva, roky 2030, 40 a 50. Já rozumím těm ambicím a sdílím je, ale se ptám se, zda je to přesně to, co nyní je třeba říct v tom návrhu nařízení vzhledem k tomu, že tato čísla odpovídají mm, e, vlastně situace, která je, bude za dlouhou dobu. Možná to bude lepší, možná budou problémy jiné. Já se vždy snažím, když si stanovíme lhůty, kdekoliv mm, máme pozměňovací návrhy, tak bychom měli konzultovat e, PRS, hodnocení dopadu, nejenom eh, nechci spochybňovat ten návrh, říkám, ale že bychom to měli udělat správně, ať eh, pokud to je mm, příliš ambiciozní, málo ambiciozní, nedostatečně, nebo naopak, tak bych byl pro revizi před rokem 2030. Um, Mohli bychom ale jako výbor e, vyžádat hodnocení dopadu, abychom prostě jenom ne, nestříleli od boku ta čísla. K návrhu 9, minulacímu návrhu 9, cíle, e, tam jsou cíle 2020 v tom rozhodnutí. Musím říci, že vzhledem k cestě mm, mm, si nemyslím, že je vhodné učovat trajektorii a mm, na výpočet alokací podle e, průběrných e, emisí na roky 2016 až 2018. Mm, toto souvisí se s e, nárůstem emisí v některých sektorech a negativních efektech těch zemích, které již podnikly výraznější úsilí na snížení emisí a mají nižší emise na letech 16 až 18. To nepodporuje kontinuitu snižování emisí a cílů. Mm, hlavní důvod je pochopitelný. Možná je to mm, lze považovat za kompromis podmínky omezují alokace na, na rok 2001 na užívání flexibility na úroveň cílů členských zemí na rok 2020. Toto by, myslím, zajistilo kontinuity při redukci emisí mezi jednotlivými obdobími. Eh, časné úsilí mm, bylo vyvinuto s cílem snížit přebytek. Mám ještě několik bodů. Návrh 10 k článku 5.3, 5 Nemám s tím velký problém, ale e, chci se zeptat, zda bychom nestratili jaksi motivaci pro členské státy, aby mm, byly lepší. Nejsem si jist ohledně možným kontraproduktivních efektů, jak je pravděpodobné, že členské státy e, Mm, které budou vyvíjet úsilí, tak jak je pravděpodobné, že členské státy, které vyvíjí takové úsilí, ehm, tedy pět pro, eh, maximální transfer členským zemím je mm, dostatečné, ale jsme připraveni se na to podívat a projednat, jak to řešit. Návrh 8 na už jsme již mluvili, návrh 11. To bude asi moje poslední poznámka. Návrh v roce 27 a 32 mm, eh, no, eh, emisí skleníkových plitů. Je to příliš dlouho na posuzování flek, opatření flexibility když vezmete multiplikátor 1,8, který se přidává kdykoliv je přebytek vypočítaný na pětileté období, bude to redukováno, aby, e, což e, takže bude obtížné to dohonit. Nejsem si jist, zda je to proveditelné. Já chápu tedy tu korekci s ohledem na délku. Je to um, hodnocení každé dva roky by pravděpodobně splnilo eh, očekávání zpravodaje. Paní předsedkyně, já mám, jež bych, ještě bych měl několik poznámek, ale abychom celý čas, tak bych eh, je prezentoval v diskusích s, s ostatními stínovými zpravodaji. Ještě si ověřím některé dopady toho, co navrhuje zpravodaj a co já mám na mysli tak bychom skutečně měli pevný základ. Děkuji a těším se na další spolupráci. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Keith Taylor. Uh, thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, já se budu snažit tady nahradit Base Eichhauta, který je náš stínový zpravodaj, ale nemůže tu bohužel být. Dal mi nicméně sebou svoje poznámky. Děkuji moc krát paní Kilenen za tuto zprávu obsahuje některé velice dobré myšlenky. Vítáme například zlepšení eh, návrhu komise o to, že země, které nesplní cíle do roku 2020, nebudou eh, odměněny za to, že ty cíle neplní. Pozměňovací návrh 12 eh, ve vaší zprávě naznačuje, že členský stát by měl platit eh, sankce za nadměrné emise za 100 euro za, 100 euro za každou nadměrnou tunu skleníkových plynů. To je poměrně zajímavé. Nicméně u zemí, které plní cíle, eh, navrhovaný výchozí bod eh, trajektorie snižování emisí zatím ještě nereflektuje jejich reálné emise v roce 2021. A my podáme pozměňovací návrh, abychom zajistili, že členské státy nebudou mít nafouknutý eh, uhlíkový rozpočet na začátku této legislativy. Kromě toho návrh od zpravodajky neuzavírá díry v zákoně ohledně ETS a využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví. Musíme se postarat o to, aby všechny sektory odvedly svůj, svou, svou část na snižování skleníkových plynů. Využívání nadbytečných ETS povolenek z netrvalé změny využívání půdy a z uhlíkových úložišť v sektoru dopravy, to je nebezpečné pro klima a odebírá to pobídky k inovacím. Takže zase tady předložíme pozměňovací vrch, abychom zajistili, že e, různé součásti klimatické legislativy budou striktně oddělovány. Přičemž opatření na boj proti klimatické změně by se měla spojovat. Vítáme zavedení omezení e, skladování nadměrných emisních povolenek. Toto omezení e, zajistí naplnění klimatických cílů do roku 2030. Víme, že tento cíl je příliš nízký, ale pokud chceme e, naplnit závazky v pařížské dohodě, tak budou přece jen e, vítaným krokem ke splnění cíle. Děkuji, pane Taylore. A nyní bude hovořit paní Arnetu. Děkuji, paní předsedkyně. Ten návrh nařízení z hlediska snižování emisí, tak jak ho navrhla komise, je škodlivý, podle mého názoru, protože bude vytvářet eh, regulační omezení pro členské státy, podniky a občany. Myslím si, že zpráva, která je navržena, ještě horší, protože k tomu připojuje ideologické úvahy, které jsou ještě škodlivější pro ekonomiku EU a e, právě tím, že tam chce finanční sankce za, začlenit. Paní e, zpravodajko, jak chcete vysvětlit těm chudým občanům, že jejich stát musí platit, když bude znečišťovat, e, přičemž ti chudí nemají ani dostatek jídla? Navíc chcete zrušit flexibilitu, což je jediná možnost, jak aplikovat toto nařízení. A ta bilance že pětiletá, je už velmi těžkopádná a teď to chcete dělat ještě eh, jednou ročně. A přitom počet nezaměstnaných v Evropě se stále zvyšuje. Dále tady hovoříte o tom, že je nutno podporovat jiné druhy dopravy. Možná, že bude eh, na nás, abychom používali pouze kola. Já bych chtěla, abychom se distancovali. Je to anachronie ve chvíli, kdy hlavní ekonomický konkurent Evropské unie jsou Spojené státy, kde byl eh, do čela jmenován představitel, který odmítá pařížskou dohodu. Eh, který bude používat eh, břidličný eh, plyn, který bude navyšovat průmyslová zařízení škodlivá pro životní prostředí a bude zvyšovat kupní sílu Američanů tím, že se bude snižovat cena paliva. V důsledku toho, když Evropská unie tady bude ještě dodávat další zátěž Eh, pro podniky a pro občany, tak na druhé straně vidíme, že USA se této zátěže zbavuje. A to může mít velmi ničivé dopady. Když se podíváme na prohlášení eh, nizozemského mm, premiéra minulý týden v Davosu, tak si uvědomíme, že když volal potom, abychom se vzdali romantických iluzí, eh, toto volání bylo odůvodněné. Vypadá to, že Brexit nestačí, že i nadále dáváte přednost ideologii před skutečností, ale myslím si, že občany vám to brzy připomenou a to velmi krutým způsobem. Děkuji. A nyní pan Kramer má slovo. Mnohokrát děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Bohužel jsem dorazil později, nemohl jsem slyšet všechno. Nicméně, musíme se tím zabývat a jak jsem právě slyšel, pokud to nebudeme dělat, bude to ještě horší když se jedná o nezaměstnanost nebo kvalitu života, pokud dnes eh, dobře jíme, ale neděláme nic proti znečištění ovzduší a proti klimatické mm, změně, tak nebudeme dlouho žít a naše děti ještě budou žít kratší dobu a bude se to přinášet na generace, které budou muset něco v tomto smyslu dělat. V dopravě musíme udělat mnohé, protože doprava po celá desetiletí byla ignorována, jako kdyby nesouvisela s klimatickou změnou. Ale bylo řečeno, od roku 1990 to je jediný sektor, kde tyto emise se zvýšily, zatímco ve všech ostatních sektorech došlo ke snížení. Takže musíme se zasadit o tyto cíle. Jediný příklad. Celá léta, možná desetiletí, automobilový průmysl podváděl lidi a poškozoval životní prostředí. A první reakce komise na to byla, že se změnily limity. Nebylo řečeno, že se to má dodržovat. Ne, bylo to změněno, přestože tady byla uvolňována tato zločinecká energie. Žádné vyšetřování, nic se zde nedělalo. Ale v jiných oblastech by tomu tak asi nebylo. Proto potřebujeme realismus musí zde se to prověřovat nezávislými institucemi. A samozřejmě se dotazují lidé komise a také parlamentu a je nutné se tedy také obrátit na členské státy. Co se týče obchodňování s povolenkami, když jsme to zavedli, tak jsme si mysleli, že to je to řešení, protože tady mohla vzniknout materiální pobídka pro podniky, které mohly eh, takto eh, uspořit. Ale vzhledem k tomu, že se to rozdělovalo bezplatně, cena klesala a Evropa nebyla schopna stanovit realistickou cenu z hlediska znečišťování, tak to pokračuje v tomto trendu dále a vlastně je lacinější ty emise produkovat, než jim bránit. Musíme se důsledně poučit z toho, co bylo v minulosti. A ty cíle 2020, ty byly úžasné, ale já si ještě pamatuji, že doprava tam nesehrávala žádnou roli. Komise se rozhodla, že tyto cíle budou realizovány do roku 2020. Také eh, paní kancelářka o tom hovořila a doprava tam nehrála žádnou roli. Ale my v tomto výboru a také v parlamentu jsme říkali, i doprava se musí podílet a musí se podílet na tom 20% snížení, to znamená od roku 90 do eh, roku 2000, ale rada na to nechtěla přistoupit a my stále tedy vyčkáváme. A cíle jsou vlastně stále ambicioznější, takže my musíme začít okamžitě. A jedině tak se to může podařit. Já vám uvedu příklad. Když dlouho čekáte, znáte situaci v Číně, já jsem tam v posledních letech nebyl, ale když se podíváme na to, co se tam nyní děje, a e, jistě Eh, Číňané, když to tam vidíme, tak je nutné skutečně investovat do obnovitelných zdrojů, jinak to dál nepůjde. Když se podíváme na to a uděláme investice do obnovitelných zdrojů, tak uděláme obrovský krok před. Musíme se vždycky orientovat podle těch nejlepších příkladů, ne podle těch nejhorších. I my neseme odpovědnost za naše děti a za děti našich dětí. Děkuji, pane Kramere. A nyní dávám slovo zástupcům komise. Pan Rume Meska bude hovořit o této zprávě. Um, Děkuji moc krát za to, že jste uh, vyzvali komisi k tomu, aby se vyjádřila. Uh, já bych uh, pouze chtěl učinit tři poznámky. Jedna se týká ambicí, druhá se týká férovosti a třetí se týká administrativní zátěže. Pokud jde o ambice, eh, tak tady eh, pozměňovací návrh 8 stanovuje dlouhodobější cíle. A eh, komise má jasno v tom, že cíle, tak jak jsou doporučeny v textu pozměňovacího návrhu, nikdy nepro, u nich nikdy neproběhlo posouzení dopadů v komisi. A my plánujeme eh, vypracovat posouzení dopadu pro dlouhodobější cíle za rok 2030, a to v nejbližších letech. Takže o této otázce budeme znovu jednat. Takže eh, není žádný konec, eh, když se teď zabýváme emisemi do roku 2030 a těmi dlouhodobějšími cíly až později. Druhá poznámka k férovosti, to se týká pozměňovacího návrhu 13, kde se navrhuje smazání Tohle je velice důležitý článek v návrhu, protože ten zajišťuje, abychom neprotiřečili současné legislativě, která platí do roku 2020. Tam mnoho členských států má povoleno, jsou to státy ze střední a východní Evropy s nižšími příjmy, mají povoleno zvýšení emisí v určitých sektorech do roku 2020 a potom začít snižovat. Kdybychom pro ně měli nastavit startovní bod v roce 2016 nebo 2017, tak bychom v podstatě anulovali, co máme v legislativě. A to by bylo vůči těmto zemím velmi nefér. A proto komise navrhuje tento článek společně s přílohou. A poslední věc k administrativní zátěži. To se týká splňování kritérií a podávání zpráv. Ten návrh, který jsme předložili, možná není dostatečně jasný. Jasné je, a tady souhlasíme se zpravodajkou, že je zapotřebí eh, každoročního monitorování. A právě to eh, legislativa eh, předepisuje. Nicméně pak je tu druhá otázka, a sice kdy se probíhá, kdy se eh, provádí kontrola splňování předpisů. K tomu je zapotřebí dodatečného úsilí, je to poměrně komplikovaný krok a v komisi bychom si mohli představit takovouto kontrolu jednou za pět let. Což neznamená, že pokud nějaká země za určitý rok eh, nesplní cíle, tak to může dohnat za zbývající čtyři roky, protože přesto ta kontrola splňování se bude provádět v každém roce z toho pětiletého období a potom se to spočítá dohromady. Eh, kromě toho eh, to budeme dělat dále tak jako doteď a sice, že komise každý rok vydá výroční zprávu o tom, zda členské státy mají dobře nakročeno ke splnění cíle, který stanovuje legislativa. Takže všechno je úplně transparentní. Členské státy vidí, eh, jestli splní cíle nebo nesplní. Potom ještě další aspekt této skutečnosti je ta nově přidaná flexibilita u využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví. Tady je to pětiletý cyklus podávání zpráv, takže pouze jednou za pět let se dozvíte, eh, kolik kreditů dostanete za tuto oblast. Což je velice těžké skloubit s ročním cyklem eh, kontroly plnění předpisů. Takže eh, v letech 2023, 2004, 2005 členské státy nebudou vědět, kolik kreditů získají za oblast lulu CF, pokud se úplně nezmění monitorovací systém v této oblasti, což by bylo nesmírně drahé pro členské státy. Takže proto od toho upouštíme. Prosím vás, abyste se nad tím zamysleli. Já si myslím, že návrh, který jsme předložili, je rozumný, že je proveditelný a že omezuje administrativní zátěž členských států. A ještě poslední drobnou poznámku k tomu, aby komise pracovala s členskými státy na analýze zisku a ztrát. Tak tato práce už probíhá několik let. Dochází k výměnám informací a když se podíváte na náš eh, návrh, který byl součástí zimního balíčku o řízení, tak tam členské státy byly ochotné předložit akční plány v oblasti klimatu a energetiky. To jde stejným směrem a domníváme se, že není potřeba to zahrnovat do této legislativy. Děkuji vám a eh, jsme k dispozici pro další spolupráci. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu že jsem tady zaslechla říkat, že ekologie je ideologie. Ekologie není ideologie. Ekologie je realita. I tady v Bruselu eh, prožíváme vrcholné znečištění. Můžeme připomenout, že prvními oběťmi klimatických změn jsou nejchudší lidé. Takže naším cílem, cílem tohoto výboru je zajistit, aby všichni mohli dobře žít, mohli mít kvalitu života. A je pravda, že doprava byla opomíjena z hlediska klimatické změny. Byla to právě doprava, na kterou se zapomínalo. A proto jsem ráda, že komise nám předložila tento návrh a my jsme vypracovali zprávu. Velice dlouho Evropa byla tím motorem boje proti oteplování a je nutné, aby se tím Evropa opět stala. Takže po těchto několika slovech znovu vracím slovo paní zpravodajce. Děkuji. Paní předsedkyně. Nejsme tady jenom proto, abychom zachránili planetu pro budoucí generace, jsem si jistá, že Trumpisté mezi námi by chtěli znečištit tři planety najednou. Ale mnoho z nás a mnoho občanů chtějí zachránit planetu, na které žijeme. Členové Envy, Itre a Tran se snažili um, Eh, nebo se dívali na tento návrh eh, legislativy se stejného hlediska. Chceme ambiciozní dopravní se, sektor dopravy je významným zdrojem zneči emisí a je důležité ho omezit eh, konsistentní politikou mm, pro různé dopravní, různé druhy dopravy, včetně těžké, těžkých strojů. Také se musíme poučit z celého emis eh, skandálu, musíme eh, mít řádný monitoring a kontroly. Energetická účinnost je také něco, co nelze ignorovat. Za deset let, nebo deset let je dlouhá doba. Potřebujeme mít jistotu, že Eh, to budeme pravidelně mm, posuzovat, musíme vědět, kam směřujeme, musíme vědět, co se děje, neměli bychom se skovávat za jinými sektory. A myslím, že jsme se dost ponaučili z minulosti. Pokud nebudou jasná pravidla, pokud nebude jasný monitoring a kontrola, pak tento proces eh, nikam nepovede. Samozřejmě budou takoví, kteří eh, budou dělat to, co mají, eh, také budou takoví, kteří nebudou dělat nic. Proto mm, chceme ambiciozní reálné cíle, které zajistí, že tuto planetu bude možné ještě zachránit. Děkuji vám. Děkuji, paní Kenanen. Doufám, že celý výbor, výbor sdílí váš záměr ohledně záchrany planety. Pozměňovací návrhy by měly být předány 3. února v poledne k této zprávě. A teď pokračujeme dál v našem jednání. A máme tady zprávu pana Taylora ohledně zbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Dávám vám slovo, pane zpravodaji, a pak budeme mít diskusi eh, mezi stínovými zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. To je eh, velice zajímavý eh, titul nadpis, tedy já jsem to nedávno převzal od kolegy, který byl zpravodajem eh, k tomuto stanovisku, ale nedávno odešel z výboru pro dopravu. V důsledku toho pracuji na tomto tématu poměrně omezeně. Takže velice stručně budu prezentovat hlavní problémy. V minulosti jsem pracoval na e, přístupu nosti a nediskriminaci e, v situ, eh, v oblasti práv cestujících. Proto jsem si velice vědom významu ehm, této legislativy pro zajištění pomoci a nezávislosti lidem s omezenou mobilitou. Není mm, přehnané říci, že tato ustanovení mají potenciál zásadně změnit, zlepšit život lidí. V důsledku toho bylo pro nás klíčové, že ehm, působnost toho, to legislativy byla rozšířena na termodální služby, ehm, veřejnou hromadnou dopravu, jako metro, železnice, tramvaje, trolejbusy a autobusy. Toto by mělo obsahovat eh, všechny aspekty od ehm, prodeje lístků, mobilní přístup, smart ticketing, včetně strukturálních zem, změn e, stavebního prostředí. My jsme tam mm, podali několik pozměňovacích návrhů, mobilita, cestovní ruch, intermodální e, e, přístupnost, aby cestující s omezenou mobilitou mm, E, byla, e, byla zajištěna v každém bodě cesty. E, také je tam v návrhu 12 nová definice bezbariérovosti, což definujeme jako pochopitelná, využitelné a mm, viditelné. Bez čelení tedy specifickým bariérám a omezení nezávislosti. dále, legis, otázka legislativní koherence. Tady doporučujeme komisi, aby využila stávající nařízení, například e, ty týkající se práv cestujících jako základ legislativních aktů e, pro e, služby mobility. Děku, těším se na vaše komentáře. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní pan Koch. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tento zpráv, tato zpráva je dobrým základem pro další spolupráci. Definice lidí s postižením a otázka, zda i nově zavedená skupina lidí s funkčním omezením, to je eh, záležitost, kterou bych přenechal výboru EMPL, protože EMPL má eh, výlučnou kompetenci. Začlenění intermodálních aspektů je podle mého názoru velice dobrá záležitost. Zítra budu také klást tuto dnes ráno jsem také kladl podobnou otázku maltskému ministrovi dopravy, který bohužel na to neodpověděl. Rozšíření a dopady na cestovní ruch je záležitost spíše problematická. Já bych byl rád, kdybychom měli konzistentní legislativu, která by byla jasná a která by nekolidovala s existující legislativou. To znamená, že na jedné straně Musíme tedy uplatňovat stávající legislativu ohledně osob s postižením, to znamená ve všech druzích dopravy. A ty nesmíme vylučovat, ale naopak je musíme co nejvíce podporovat. Na druhé straně musíme tady vytvořit správnou balanci mezi silnějším zohledněním potřeb osob s, s postižením, aniž bychom ovšem přistupovali k nepřiměřeným zátěžím pro podniky. Já se těším na budoucí spolupráci mezi zpravodaji a děkuji kolegům za jejich pozornost. A nyní bude hovořit paní Sehnalová. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, od představení zprávy Evropského aktu přístupnosti uběhl více než rok. Eh, tak jsem velmi ráda, že se konečně práce na něm rozběhly i v Evropském parlamentu. Eh, práce probíhají paralelně v několika výborech a dnes ráno jsme absolvovali debatu nad návrhem eh, zprávy i ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který je výborem hlavním. Pokud se týká tedy o stanovisko našeho výboru, eh, já bych opravdu velmi ráda poděkovala panu zpravodaji za dobrý návrh stanoviska, se kterým se víceméně stotožňuji eh, a proto k němu nemám eh, mnoho připomínek. Já pozitivně vnímám zahrnutí městské hromadné dopravy, posílení důležitosti zastavěného prostředí a také rozšíření působnosti směrnice o intermodální aspekty dopravy. Chystám se podat několik pozměňovacích návrhů, které se budou týkat zahrnutí prostorových dat e, do aplikací, což umožní poskytnout informace například o přístupových trasách, personálním obsazení stanic a další relevantní informace. Dále se zaměřím e, na oblasti, které nepokrývá stávající legislativa, jako jsou ovládací prvky o samoobslužných terminálů a jízdenkových automatů, anebo platební terminály. To je zhruba vše, co bych eh, v této fázi chtěla, eh, chtěla říci. Eh, opravdu si myslím, že se jedná o dobrý návrh stanoviska a já se těším na spolupráci s novým panem zpravodajem a se všemi dalšími kolegy, kteří na, této, na, této, na tomto aktu budou pracovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Bilbao, máte slovo. Muchas gracias, presidenta. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Chtěla bych říci panu zpravodaji, že za prvé Myslím si, že se musíme pokusit o to, aby lidé s postižením se mohli účastnit každodenního života. To je cílem všech těchto iniciativ musí být eh, autonomní, samostatní, musí hrát plnohodnotnou roli ve společnosti, eh, v profesním životě. Máme různá ustanovení, eh, úmluvy, listinu základních práv, které stanovují požadavky, jež my ovšem adekvátně nenaplňujeme. Chtěla bych také nadnést následující bod. Podle mého názoru když hovoříme o, e, post, o osobech s postižením v kontextu této zprávy, tak je to vždycky v negativním smyslu, jako by to sebou neslo negativní konotace. Podle mého názoru musíme změnit náš náhled na tuto situaci. Jednou z těch změn e, by mohla být e, inovace. Inovativní produkty jsou příležitostí. Využívání inovací by mělo být eh, dostupné eh, všem, tedy i osobám s postižením. Je potřeba se soustředit spíše na investice než na výdaje. My se soustředujeme spíše na ty výdaje v té zprávě. Musíme se tedy postarat o inovaci, o přístup inovativních produktů na vnitřní trh. Bylo by skvělé, eh, kdyby eh, nám komise mohla sdělit, zda hodla i nadále používat takové termíny jako osoby se sníženou pohyblivostí, eh, když už jsme v minulosti nalezli jinou a lepší formulaci. Měli bychom používat pozitivnější termíny, když hovoříme o osobách s postižením. Pokud jde o tu sníženou pohyblivost, tak eh, já souhlasím s tím termínem, který používá zpravodaj a s tím rozšířením eh, oblasti působnosti eh, na městskou hromadnou dopravu, autobusy a tramvaje. Myslím si, že bychom tady mohli vytvořit obecný rámec pro harmonizaci. Souhlasím také s tím, abychom zahrnuli cestovní ruch a zlepšení vyhlídek vyhlídky osob s postižením v této oblasti. V jiných částech zprávy hovoříme o potřebě rozvíjet eh, turismus, rozširovat ho i na další eh, roční období, další sezóny. A tady máme vhodnou cílovou skupinu. Pozměňovací návrh 8. Tam je výčet různých oblastí, na která by se dal rozšířit rozsah působnosti. Terminály a webové stránky tam musí být, protože jinak dojde k fragmentarizaci naší politiky vůči osobám s postižením. Je zapotřebí, aby to bylo všude přítomnější v celé dopravě. Musíme všude zjednodušovat život všem, ne pouze osobám s postižením, ale osobám eh, s různými typy problémů. Týká se to milionů Evropanů. Podáme pozměňovací eh, návrhy a budeme spolupracovat se zpravodajem na tom, aby vznikla, eh, aby vznikla kvalitní zpráva, která by se zabývala tím, jak osobám s postižením usnadnit život. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Přístupnost je zcela zásadní z hlediska rovnosti lidí a myslím si, že bychom měli podpořit eh, rozsáhlý univerzální program. Eh, musíme se postarat o to, aby nedocházelo k zdvojování, k duplikaci legislativy. Některé věci už existují a dějí se, například v železnici, v železniční dopravě. A tady hrozí nebezpečí, že budeme klást protichůdné požadavky v nové legislativě oproti té staré. Měli bychom eh, spíše položit základy eh, lepší eh, opravdové přístupnosti, která by zajistila rovnost mezi všemi lidmi. Vím, že mnozí z nás jsou v kontaktu s experty a mě by zajímalo, Jak komise hodlá zajistit konzistentnost legislativy a jak se chce vyhnout zdvojování duplikaci? Děkuji paní předsedkyně, děkuji za zprávu a děkuji um, zpravodaji. Když jde o to zajistit postiženým přístup, to je vždy pozitivní, to bychom měli podporovat. Když eh, se díváme na eh, členské státy, tak vidíme různé výchozí situace. Na to nesmíme zapomenout. Na tomto místě chci zmínit několik důležitých bodů, jak to možná zlepšit. Já se domnívám, že musíme vzít v úvahu že máme sektorové eh, specifické úpravy, eh, například práv, se týkají práv cestujících a podobně. Eh, na národní úrovně již bylo dosaženo mnohého. Jde o to, abychom postupovali chytře, abychom Mm, nikoli dobře, ne, ne, nepracovali jaksi s dobrým úmyslem, ale špatně by se to pak realizovalo. Musíme tady zmínit přiměřenost. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak pak u mm, automatu na jízdenky v, do 6 let by měly být tedy z, modifikovány. Mě by, já si kladu otázku, zda dosáhneme našeho cíle, nebo zda tím e, peníze, které jsou potřeba jinde, tak bychom zbytečně vynaložili. Jeden příklad. Máme v oblasti smartphonů, to všichni víme, obrovské počty lidí, kteří si kupují jízdenky přes smartphone, digitalizace, internet a tak dále. Já jsem sem z několika tiskových zpráv, eh, tady Deutsche Bahn, od ledna do září 2016, tedy za 9 měsíců, má 6,8, tedy prodala 6,8 milionů lístků přes smartfony. To je obrovské množství s rostoucí tendencí. A proto, jako někdo, kdo jsem vždy pro posilování mobility a přístupnosti pro všechny, především těch s omezenou mobilitou. Tak si kladu otázku, zda bychom skutečně dosáhli cíle, kdybychom si pevně stanovili cíl na příštích šest let. To bychom si měli eh, přesněji rozmyslet. Další bod když, pokud to, jsem tomu správně rozuměl, tak by tady se mělo rozlišovat mezi mm, privátními poskytovateli a veřejně právními poskytovateli. E, tady e, se mm, e, to trošičku otázka spravedlnosti, proč pro Eh, privátní je tak minimální zátěž a pro veřejnoprávní, kteří stejně eh, jsou aktivní již ve veřejných službách, tak, již tak eh, často mají příliš má, nedostatečné prostředky. Proč tam tedy rozlišujeme? Tady se chci zeptat, zpravodaj tak přece právo musí platit pro všechny. Člověk s omezenou mobilitou když používá privátní eh, infrastrukturu, se bez toho obejde a veřejné eh, to ukládáme. Poslední bod. Když mm, se podíváme na celou tu formulaci, myslíme tady služby anebo vedle služeb celou infrastrukturu, protože pak mm, mi ta formulace není úplně jasná. Zase jedná o nějaké interní subjekty nebo co. Mm, pak se ptám, zda, mm, dejme tomu pro administrativní budovy, které eh, nabízejí služby, minimálně tak tady to by se mělo řešit národně, na národní úrovni. Tady bychom neměli směsovat mezi službami a infrastrukturou, a um, podívejme se na to ještě přesněji. Myslím, že od zpravodaje z parlamentu se, eh, tam se ještě dále rozvádí, na, například se tam e, zdravotnictví. Já nevím, co se tím myslí, já jsem původně ze zdravotnictví a ne, nevím, co to znamená. Pak je tady devět e, poskytovatelů mobilu, ty, co to znamená. Je to tedy dobrá zpráva, eh, je možné ji dále vylepšit, ale s tím, abychom netráceli eh, e, peníze, kde bychom, které bychom potřebovali naléhavleji jinde. Eh, pan na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se inspiroval uh, tady a mám jednu otázku. Eh, co se týče mm, vajících pravidel, tak eh, mm, bude to také v té zprávě. Například ve frakci EPP máme postiženého studenta z Moldavie, který jezdí autobusem sem do parlamentu, ale řidič autobusu není připraven mu umožnit, aby tam, aby snížil tedy plošinu, aby tam mohl najet eh, s vozíčkem. To je přitom tak jednoduché. My bychom měli využívat možnosti, které už máme. Měli bychom to lépe dodržovat. Samozřejmě vždy jsou mezery. Nesmíme se ale snažit jenom dělat nová pravidla, ale lépe implementovat, co už existuje. Mám dojem, že právě u, těch, u tohoto tématu Eh, je ještě toto nutné více zdůraznit. Děkuji. Nyní dám slovo komisi na tři minuty a to je paní Emanuel Grange, která je tady? Ano. So thank you very much. Um, uh... Děkuji moc krát. Moje vedoucí oddělení Emanuel Grange bohužel nemohla přijít kvůli naléhavé záležitosti. Já jsem Ima Paciencia eh, a jsem expertkou na otázky postižení z DG Employment. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji za to velice kladné stanovisko k našemu návrhu, který je založen na vnitřním trhu, ale eh, podařilo se mu do zprávy dostat eh, to, eh, jak lze těchto nástrojů využívat k podpoře mobility v dopravě osob s postižením. Ve zprávě se hovoří o tom, jak posílit postavení osob s postižením, eh, rozšířením oblasti působnosti textu na městskou hromadnou dopravu, na eh, multimodální dopravu, eh, služby a tak dále. A také bereme na vědomí návrh na aspekty životního prostředí, na to, aby byly povinné. Stanovisko obsahuje žádost o změnu stávajícího nařízení a my jsme trochu znepokojeni tím, že ta zpráva je využívána k těmto účelům, protože i komise má v plánu pozměnit eh, tato nařízení tak, aby zahrnovala přístupnost. Eh, totéž by se dalo říci o odkazu na eh, na plány udržitelné městské mobility. mohu říci, že ze souladění s e, úmluvou OSN a se stávajícími nařízeními je pro nás nesmírně důležitá. Jsme přesvědčeni o komplementaritě e, těch dvou e, návrhů v rámci aktu přístupnosti se stávajícím nařízením o právech cestujících, které se soustředí na práva cestujících s postižením. Klademe tedy důraz na přístupnost, zatímco ostatní nařízení kladou důraz na pomoc, na asistenci. I nadále počítáme s vzájemnou spoluprací a chceme říci, že ta koncepce, kterou obsahuje návrh, tedy e, ta, ta osoba s funkčními omezeními, tak to by mělo vnést pozitivní e, přístup k funkční diverzitě osob které nejsou oficiálně uznané jako osoby s postižením, ale přesto mají problémy s přístupností. Kromě toho bych chtěla znovu potvrdit tu konzistentnost se stávajícími nařízeními a ten komplementární charakter e, v oblasti e, železniční dopravy zejména. A e, na závěr bych chtěla říci, že ten návrh eh, neukládá povinnost eh, zřizovat prodejní automaty, nebrání ve využívání jiných eh, prostředků, jako jsou mobilní telefony. Pouze říká, že pokud budou používány, měly by být přístupné. To je pro nás důležité v zájmu pokroku a inovace a myslíme si, že to v návrhu je zohledněno. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji komisi. A... Počkejte chvilinku, děkuji komisi a teď vám patří, náleží to poslední slovo, vy jste to trochu předběhl. Vidíme, jak jste nadšený ohledně vaší zprávy, pane Taylore. Nyní máte slovo. Um, yes, no, your contributions are very uh, interesting. Tak vaše příspěvky jsou velice zajímavé a e, já se těším na to, jak e, si je budu pozorně e, pro, promýšlet. Já začínám v roli zpravodaje, takže bude patrně možné zorganizovat schůze stínových zpravodajů, na kterých bychom diskutovali o případných kompromisech. Ale prozatím tedy budu zkoumat pozměňovací návrhy a opravdu na mě dělají dojem některé nápady, ohledně implikace určitých formulací, ukládá, že, že nám to ukládá povinnost zlepšovat život osobám s postižením. A právě tak ty návrhy z oblasti inovace, to jsou všechno dobré nápady. Nicméně, jakožto občasný uživatel invalidního vozíku, musím říci, že pokud bych měl výjít odsud a chtěl jít někam do kavárny nebo do restaurace, tak bych měl eh, vážné problémy eh, najít jakýkoliv podnik, ke kterému by nevedly schody. Eh, bylo by v podstatě nemožné tady najít kavárnu se záchodem v přízemí. Většinou se tam chodí po točitých schodech. Zkuste si něco takového, pokud jste osoba se sníženou pohyblivostí. Podle mého názoru musíme věnovat pozornost spíše těm základním věcem. A to i v celé řadě nových technologií. Musíme umožnit, eh, aby eh, odpovídala technologie potřebám eh, lidí. Děkuji vám. Merci, monsieur Taylor. Děkuji, pane Taylore. Budeme pokračovat. Nyní máme další bod. Promiňte, říká paní předsedkyně. A sice ještě k zprávě pana Taylora. Pozměňovací návrhy musí být předloženy 8. února v poledne. Takže teď máte všechny informace k této zprávě a my pokračujeme dále. Máme bod, který se týká prezentace Komise o aktech přenesené pravomoci o hlavních směrech pro rozvoj TEN-T. Takže zvu komisi, aby během 15 minut nás seznámila se situací z hlediska dvou delegovaných aktů RTET, e je to zvláště článek 494 a článek 496. První delegovaný akt, to znamená článek 49.4, se týká přizpůsobení map a globální sítě Komise toto nedávno přijela 7. prosince 2016. Byli jste o tom informováni v newsletter Komitology. A předtím, než tento návrh vstoupí v platnost, je předán Evropskému parlamentu a radě, kteří se jim budou zabývat dva měsíce. Druhý článek je 49.6, ten se týká zařazení informačních map sousedních zemí. Nyní se toto projednává a komise nás bude informovat o stavu tohoto vyjednávání. A tak, jak jsem to již uvedla, chtěla bych připomenout, že je velmi důležité, aby náš výbor velmi bedlivě, velmi pozorně sledoval způsob, jakým komise bude vykonávat svoji pravomoc, kterou jí parlament udělil. Instrukce TNT jsou eh, jedním z nejdůležitějších legislativních opatření v rámci politiky evropské dopravy. A drazí kolegové, chci vás tedy vyzvat tomu, abyste pečlivě proskoumali tato opatření, která připravuje komise. Nyní předávám slovo panu Frederikovi Varsini z DG Move v rámci Evropské komise a pak e, náš zpravodaj Markus Piper, kterého zatím tady nevidím, vyzvu, aby hovořil a také později předám slovo ještě panu Ismailovi Ertugovi. A dále budou jednat také koordinátoři a další členové. Nyní bude hovořit zástupce komise. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste pozvali komisi, aby vás seznámila s těmito dvěma delegovanými akty. Dobře jste popsala souvislosti a vysvětlila jste působnost těchto dvou delegovaných aktů. Na úvod bych nejdříve chtěl jaksi pozitivně přivítat tyto výměny názorů Parlament bude pravidelně konzultován. A chtěl bych říci, že první akt přenesené pravomoci se týká aktualizace a pravidelné monitorování RTET. E to znamená, že od doby nebo od chvíle, kdy jsme vytvořili RTET, e došlo k významnému pokroku. A zde musí společně spolupracovat všechny naše tři instituce aby došlo k aktualizaci. A druhý akt se týká spolupráce se sousedními zeměmi Evropské unie. Když dovolíte, nyní budu hovořit anglicky. Uh, Ještě než představím jednotlivé návrhy aktů v přenesené pravomoci, chtěl bych zdůraznit, že eh, tato eh, Tyto dvě akce se netýkají financování infrastrukturních projektů. Netýkají se také definice eh, ústředních eh, síťových koridorů ani eh, vytváření železničních koridorů. To jsou potom zase další témata. Začal bych tedy tím prvním aktem v přenesené pravomoci, který se týká statistické aktualizace Eh, sítě TNT. Komise podle nařízení o TNT eh, monitoruje technické parametry eh, složek infrastruktury sítě TNT. Článek 49.4 dává možnost přijmout tak přenesené pravomoci, abychom periodicky aktualizovali přílohy 1 a 2 abychom zohlednili případné změny plynoucí z kvantitativních prahů, které jsou stanoveny pro uh, určení uh, stavu uh, složek infrastruktury v celkové síti. Takže nejprve vás budu informovat o tom procesu, který jsme zvolili. Komise zahájila proces aktualizace 30. září 2015 společně s národními orgány na základě for, která byla vyvinuta v systému eh, té Komise poté pravidelně konzultovala eh, s členskými státy za přítomnosti zástupců Evropského parlamentu a na schůzích expertní skupiny. Jedna se konala 9. prosince 2015 a potom 16. března a 28. září 2016. To vedlo k přijetí aktu v přenesené pravomoci 7. Eh, prosince a k jeho zaslání do Evropského parlamentu. Ty změny, které se navrhují, se týkají dvou různých kategorií. Tu první jsem právě zmínil, to jsou ty mapy, aby byl reflektován pokrok v dokončování sítě. Ta druhá kategorie to je zahrnutí nových částí infrastruktury do celkové sítě, tam, kde kvantitativní práh byl eh, překročen. Ty kvantitativní prahy se týkají vnitrozemských vodních toků, mořské infrastruktury, letecké infrastruktury a prvků multimodální infrastruktury. A toto eh, ověření kvantitativních prahů se provádí na základě posledních statistik dostupných z Eurostatu. Celkem komise obdržela 250 žádostí o modifikaci a 235 žádostí z nich bylo přijato. To znamená, že jsme odmítli 15 žádostí a e, důvodem k odmítnutí e, byly e, různé faktory. Byly to žádosti, které se například netýkaly působnosti tohoto kroku. Tato, ta, tento krok se netýká jádrové sítě například, ale pouze eh, té celkové, celoplošné sítě. Dalším důvodem k odmítnutí eh, mohlo být to, že prach vlastně nebyl naplněn, nebo že byly skupeny určité uzly pro to, aby práh byl naplněn. Z těch 235 žádostí 211 se týkaly eh, adaptace na učiněný pokrok, zejména u silniční sítě a u sítě vnitrozemských vodních toků a u 34 byly zahrnuty do celkové sítě i přepravní úzly, zejména námořní přístavy, železniční terminály, logistické platformy a pouze jedno letiště. Toto monitorování se bude eh, periodicky eh, opakovat eh, u všech aktů přenesené pravomoci v následujících letech. Plánujeme to jednou za dva nebo tři roky. Zase ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem. Tak teď mi dovolte přejít k druhému aktu přenesené pravomoci a k rozšíření sítě TNT. Příloha 3 eh, nařízení o TNT v době svého přijetí v roce 2013 obsahovala eh, orientační mapy TNT v určitých eh, sousedních zemích. V těch sousedních zemích, se kterými má Evropská unie nejužší vztahy, řekněme Island, Norsko, Lichtensteinsko, Švýcarsko ale už tam byly tedy orientační mapy e, také pro západní Balkán a Turecko. Článek 49.6 nařízení e, umožňuje přijímat v přenesené pravomoci, abychom tyto orientační mapy aktualizovali na základě dohody na vysoké úrovně e, uzavřené mezi EU a dotyčnou sousední zemí. V uplynulých letech jsme tedy učinili pokrok Posílili jsme společné plánování se sousedními zeměmi. A byla definovaná e, síť TNT pro západní Balkán, pro e, Turecko a pro země východního partnerství. Arménie, Bělorusko, e, Azerbajdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Možná si také vzpomenete, že už v loni jsme přijali a přenesené pravomoci na definici ústřední sítě TNT na západním Balkáně. A teď navrhujeme e, další krok a definovat orientační mapy e, ústřední sítě také v Turecku a v zemích východního partnerství. Dohoda na vysoké úrovni mezi Evropskou unii a dotyčnými zeměmi e, byla uzavřena 21. června 2016 v Rotterdamu v rámci dnů TNT, které tam tou dobou probíhaly. Ta dohoda obsahovala i nové orientační mapy, eh, které budou navrženy v, aktu, v aktu v přenesené pravomoci. Během tohoto procesu komise konzultovala s orgány členských států za přítomnosti zástupců Evropského parlamentu a to zase během schůzí expertní skupiny v prosinci 2015, v březnu, září a prosinci 2016. Takže návrh eh, nařízení v přenesené pravomoci by měl být přijat komisí na konci tohoto měsíce, patrně 31. ledna, a poté bude zaslán Evropskému parlamentu. Cílem je umožnit Evropské unii eh, lépe zacílit spolupráci, včetně finanční podpory eh, sousedním zemím. Neotvíráme žádná nová práva těmto zemím. Cílem je více se zaměřit na společné priority a postarat se o to, aby i sousední země aplikovaly stejné standardy pro vývoj infrastruktury. A konečně bych chtěl zmínit, že Podobné kroky probíhají se zeměmi středomořského regionu. Nemohli jsme uzavřít dohodu v Rotterdamu e, během dnů TT s těmito zeměmi, nicméně práce pokračuje a snažíme se dosáhnout společné definice sítě. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě velice rád zodpovím otázky. Merci, monsieur. Děkuji. Pane Brsní, vy mluvíte stejně dobře anglicky jako francouzsky. A také můžete mluvit francouzsky. To je pracovní jazyk, takže budeme pokračovat. Spravodaj eh, pan Ismail Erto, máte slovo. Děkuji také. Eh, děkuji zástupci ehm, Evropské komise. Já jsem doposud vždy říkal a řeknu to ještě jednou, jsem pevně přesvědčen, že vedle programu Erasmus+, Plus, tyto transevropské evropské sítě jsou to nejlepší, co konkrétního eh, může Evropská unie dělat v členských zemích. Proto děkuji všem mm komisi a parlamentu, kteří na tom pracovali. Ehm, mám takové otázky, eh, které spíše tedy v souvislosti k budoucnosti ehm, základní ehm, rysy transevropské smítí jsme zpracovávali a k vizi budoucnosti na eh, rok 2021 bude revize Eh, dělalo se mnohé v rámci Unie, především se sousedními státy. Mm, to je konkrétní, to znamená, že Evropská unie s pomocí těchto infrastrukturálních projektů má také geopolitickou páku, o které často nemluvíme, my spíše uvažujeme o velké politice a to máme eh, také přitom těmto infrastrukturálními opatřeními geopolitickou páku, kterou můžeme mm, přesvědčivě používat. Moje otázka mm, vedle té chvály eh, na komisi zda, nebo do jaké míry má v úmyslu Eh, připravit revizi transevropských eh, dopravních sítí a kdy začne a jakým směrem by pak měla eh, jít ta zlepšování, co se dá optimalizovat, a kde jsou také překážky stávající legislativy. My bychom měli během několika let být schopni mm, v nějakému prohlášení. Děkuji. Děkuji, pane Artu. Dám slovo panu Vim van den Kampovi. Paní předsedkyně, děkuji. Ehm, my musíme ještě interně eh, projednat, jak to proběhlo. Je to staré mm, téma, zkušení kolegové mm, to mm, pracovávají, což je dobře. Druhá poznámka ďábel je v detailech. Věřím, že dnes odpoledne projednáváme téma, které má obrovské dopady na skutečné investice do koridorů TNT. Doufám, že jsem tomu správně rozuměl. Pokud ne, tak mi to prosím řekněte. Zítra ráno budeme projednávat zprávu Četního dvora o investicích do přístavů. A já jsem se chtěl zeptat komise. Hmm, má taková zpráva na vliv na investice do TNT? Eh, bylo řečeno, že TNT je obrovský úspěch, ale musíme Eh, dbát na to, kam se investuje. Nikomu eh, neprospěje, když budou vznikat prázdná letiště. Já si vzpomínám na poznámku eh, kolegy Krámra no, u regionálních letiští, které se nevyužívají. Mm, nyní otázka, jak to vypadá, tedy jaké jsou vyhlídky k investic. Druhá poznámka od, od kolegy Marie, Marinesku řekla, že jsme rádi, že máme inteligentní právní akty, že to odpovídá eh, doporučením TNT, že to je pozitivní. Za druhé je rád, že chybějící prvek mezi Rum, no, Rumunskem a Bulharskem, tedy úsek, eh, mm, o tom se již mluvilo v výboru pro dopravu, a že tento problém, těch 10 kilometrů, bylo vyřešeno, že ta eh, úsek byl eh, dokončen a za to děkujeme. To je všechno, děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní eh, Sanders. Já jsem vděčná komisi za informace o Mm, aktech v přenesené pravomoci. Byla tam řada technických úprav, když se podíváme na mapy, tam regionální orgány, když se na to dívají také zástupci e, sousedství, tak e, jakmile to vidí, tak e, začnou mm, být na poplach. Samozřejmě není snadné ty mapy neustále aktualizovat ale mm, železniční spojení, eh, tam jsou dvě části koridoru, jeden z Badelis na San, do Santander a pak z Badelis do Vitoria, kde není jasné, zda modifikace jsou takové, že by to e, vyhovovalo vysoce rychlostním vlakům. Co se tam děje? Možná to není problém. Možná nemáme ty mapy správně mm, barevně označené, že to jenom pozorňuji. Pak e, na jihu byl trošičku Eh, chaos ohledně eh, linky z Granady do Marie. Teď eh, probíhá zrovna hodnocení dopadů. To souvisí s tou mapou, ale s tím, že místní orgány, místní obyvatelé to chápou jako kritiku investice. V prvním příkladě mluvíme o mapa, v druhém eh, se to spíše týká zprávy koordinátorů. Možná moje paměť selhává, ale pokud si vzpomínám, když koordinátoři předkládali zprávy, měli jsme prezentace v tomto výboru a plán, měl, plán byl, že se to tedy stane. Mm, oni to zveřejnili, aniž bychom by ti z nás, kteří jsou přími zodpovědní, dejme tomu jakový jako oběční beránci ve, pro veřejné mínění. Nechceme, aby každý starostá, regionální radní e, se hněval na nás. Ehm, možná jsem si nevšimla zprávy, která byla přes Vánoce, ale bylo by dobré, kdybychom to věděli včas, než začnou se na nás zlobit. Ti, kteří z vás, kteří se toho přímo účastní, by si měli tyto zprávy od koordinátorů vyžádat. Se situace aktualizuje minimálně jako slušnost by nám měli poslat nějaké varování. Uvidíme. Děkuji, paní Sehnalová. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla eh, poděkovat komisi za eh, prezentaci a zároveň bych měla jeden konkrétní dotaz, eh, kde mám určitou nesrovnalost. V příloze 1 část 17 lomeno 38 a v příloze 1 část 21 lomeno 38 není v mapě zakreslen úsek který se týká železniční trati brno přerov který je součástí baltsko jaderského koridoru. nicméně v původním návrhu nařízení je v příloze 1 eh, část 14 lomeno 33 tento železniční úsek zakreslen. Eh, já bych požádala o eh, vyjasnění, jestli jde o vědomou změnu nebo o omyl a v případě, že jde o vědomou změnu, jestli byla projednána s Českou republikou, tak jak jste o tom hovořila, jak konec konců vyplývá z článku 49c, kde e, změny tras jsou připuštěny pouze e, v případě e, nebo v souladu s příslušným postupem pro schvalování projektu. Takže poprosila bych o vyjasnění. Děkuji. Merci pour votre question concrète. Děkuji za vaši konkrétní otázku. Další řečník. Paní Demonte, děkuji. A já bych se chtěla také zmínit o konkrétním případu. Vycházím z toho, že současná legislativa nemůže uvažovat o nějakých koridorech, aniž jsou konzultovány členské státy. Je to koridor 11. Moje otázka je následující. Jakým způsobem se zabuduje tento koridor do transevropských sítí a konkrétně jakým způsobem komise hodla pozbuzovat spolupráci mezi eh, eh, přístavy jaderskými a baltskými a tímto koridorem 11. Je tam eh, Triest v blízkosti a další koridor v této oblasti. Tady bych chtěla položit otázku. Bylo by vhodné, aby komise vyjasnila propojení mezi přístavy, koridory a ostatními infrastruktury. Další procedurální otázka. Náš výbor chce další jednání po 5. prosinci. Předpokládáme, že budou přijata různá rozhodnutí ohledně koridorů a myslím si, že tady by bylo dobré zajistit určitou konzistentnost mezi Eh, našimi aktivitami a rozhodnutími, která byla přijata. Děkuji. A poslední řečník, pan Kramer, prosím. Der Wim van der Kamp hat ja vorhin schon gesagt, über die takže už jsme hovořili o této zprávě a také regionálních letištích. Víte, že to je katastrofa ty evropské peníze, které byly investovány, téměř neměly efekt. Všechny, všechna ta čísla, která byla uvedena, nebyla vůbec dosažena. Opravdu to bylo čisté plítvání penězi. Zítra budeme mít zprávu o přístavech. Myslíte si, že to bude lepší? To je katastrofa. Máte například tři přístavy, mezi kterými je 10 ehm, kilometrů vzdálenost. Všechny byly financovány evropskými penězmi a co z toho zešlo? Nic. Takže moje otázka je následující. Co pak uděláte s takovou zprávou? Jaké to má dopady, důsledky? budete takto pokračovat eh, nadále. Víte, že byly miliardy investovány do přístavu, do letišť regionálních. Jaké důsledky z toho vyvozujete? Členské státy řekly, že potřebují peníze, všechno ostatní je jim jedno a samozřejmě si poslouží hlavně stavební průmysl, ale to nemůže být tím správným efektem. Takže já se ptám, jak s tím budete zacházet? Chcete opakovat tyto chyby v budoucnosti nebo jste poučení? Učitelé říkají žákům, z chyb se poučíš, ale tady nemám tento dojem. Druhý bod. Může komise zaručit, že komitologie a její použití a ta příslušná kritéria budou respektována. To znamená přidaná evropská hodnota, minimalizace vnějších nákladů a propojení mezi hranicemi. Znáte ty problémy. 30 let investujeme a stále to nevede k správnému účinku. Máme 120 milionů, dnes jsem o tom hovořil, je to velmi důležité, ale bylo by vhodné, aby se tady vyvíjel tlak na tyto členské státy, aby se zaměřovali také na evropskou přidanou hodnotu. A často e, ministři vůbec na to neslyší. Druhý bod. Jak se bude chovat komise, když například směrnice nejsou vůbec aplikovány? Předseda Juncker najímá experty na dopravu a na politiku a řekl například Čechům, u těch um, deseti projektů na silnice vůbec UFP nepotřebujete. Je to správné, je, může, je možné, aby předseda řekl, prostě ty zákony, které tady byly přijaty, se vůbec nebudou aplikovat. Jak na to jako komise můžete reagovat? Jaký je dopad takové zprávy? Nic jsem o tom zatím neslyšel. A prostě tak toto nemůže jít dál. Třetí bod. Aktiv přenesené pravomoci. Tady jsem velmi skeptický, jak víte. Ty jsou zakotveny do Lizabonské smlouvy, ale moje zkušenost v parlamentu je taková, že vždy komise a rada v podstatě dělají vše možné, aby je zbavili eh, té eh, právní síly. Když se podíváme na eh, transevropské sítě a pokud by se dál pokračovat tímto způsobem, je to pouze technická záležitost, nejsme vůbec dotazováni. Proč? Dva roky nám říkáte, pracujte na tom. A teď jsme teprve informováni a nezbývá nám, než říkat ano nebo ne. Nemůžeme vůbec předložit pozměňovací návrhy. Teď nám nezbývá nic jiného, než říci pouze ano nebo ne. A pokud chceme hovořit o státu právnosti v Evropě, tak je nutné, aby parlament do toho byl zapojen. Vy jste nám řekli, máte dva roky na CEF, můžete o tom diskutovat, to můžou jistě zpravodajové e, nyní potvrdit. A nyní nám e, nezbývá než pouze takto odpovědět, proč jsem pouze nyní o tom informován. A když se mi něco nelíbí, tak nyní mohu říct si pouze ano nebo ne. To nemůže být takto v budoucnosti. Co jste si přitom mysleli? Proč parlament nebyl zapojen dříve? Proč jsme vlastně z toho byli vyloučeni, když jsme součástí této evropské eh, tvorby eh, zákonů? Děkuji, pane Kramere paní Ayla Sander. Minutu, prosím. Sí, solamente quería reaccionar eh, a la... A la... Děkuji. Já bych chtěla pouze zareagovat eh, na eh, Michailovu eh, reakci ohledně zprávy o přístavech a letištích. Výbor pro rozpočtovou kontrolu se těmito zprávami také zabýval a ta ta kritika tedy se objevila. Já si myslím, že musíme pochopit, že i v, malo, i v jednoduchosti je síla, i v malosti je krása. Je potřeba umožnit s trochou pomoci i malým přístavům a letištím prosperovat. Pokud máte mega přístav s velikými loděmi, tak samozřejmě e, to je také potřeba. Přístavy mají různou velikost a mají právo e, existovat. Eh, a měly by fungovat spíše v síti, místo aby si vzájemně konkurovali, tak jak jsme to zařídili my. Pak by lidé vnímali Evropu eh, jako něco dobrého. V Americe a v Číně mají eh, obrovské území s jiným formátem já vím, že je tady třeba zrevidovat některé body, ale pokud jde o zprávu účetního dvora, tak na tu bychom se měli eh, eh, opravdu podívat. Já jsem ještě zapomněl na jeden krátký projekt. Česká železnice eh, nabídla Němcům přímý rychlík z Prahy přes Pasov do Mnichova, pokud se dokončí, pokud se dokončí prázdný úsek 1,2 km mezi eh, Valkirchenem eh, na českou stranu. Eh, komise v takovém případě se tím zabývala 1,2 km a byla by, bylo by možné skvělé spojení. Čechové byli připraveni. La parole est désormais à la commission. Nyní komise má slovo. Pane Versini, nemáte moc času ale chceme odpovědi. Merci, madame la présidente. Řekla odpovědi, ne na všechny otázky. Samozřejmě, některé otázky možná nespadají do vaší kompetence. Já budu co nejpřesnější ve své odpovědi, abych odpověděl na pan, panu Artukovi Revize eh, směrnice se předpokládá v nařízení samotném, aby začala od mm, roku 2023. Teď se nepředpokládá revize eh, té a důvod, proč se to datum zdá poměrně vzdálené, že je, že po přijetí příslušného nařízení legis- zákonodárce že, eh, že abychom vytvořili tyto transevropské sítě, je třeba stabilita, předvídatelnost pro všechny aktéry. Takže s těmi přenesenými pravomocemi chceme ukázat, jak eh, je mm, ta mapa vlastně věrná celé eh, v síti a ten pokrok, který byl v realizaci, ale nikoli měnit globální strategii, která je e, v, té, e, v tom nařízení z roku 2013 a která e, předpokládá revizi v roce 2023. Abych reagoval na pana Van der Kampa, pana Kramera, který mm, se ptali na souvislost s financováním. Ve skutečnosti je to technická otázka, je to vizualizace, eh, která by měla odrážet realitu sítí a spojit finanční podporu, kterou bychom mohli poskytnout dopravním projektům samotným. Podmínka financování jsou v nařízení eh, eh, mechanismus propojení Evropy. Um, věření projektu přináší evropskou předanou hodnotu, která odpovídá na uh, činu kritérií, která byla stanovena. V případě um, je E, uh, komise um, bude se řídit doporučením účetního dvora. Je několik zpráv námořní nákladní dopravě a další zprávy, které byly přijaty eh, účetním dvorem o dobrém využívání evropských fondů jako celek, nikoli pouze mechanismus propojení eh, eh, Evropy a co nejefektivnější podporu v souladu s evropskými prioritami. Nejde o to, aby byl takový patchwork, ale aby byla koordinace v rámci koridorů, které jsou definovány v nařízení EMIE. Další část odpovědi se týká velkých projektů versus malých projektů. Mm, v minulosti se věnovala pozornost velice velkým projektům. Od mm, už několik let komise mm, se podívala na menší projekty, především přeshraniční a byla definována specifická priorita pro, na projekty typu propojení mezi Německem a Českou republikou, o kterých jste mluvil. Tento typ mm, projektu menší velikosti železnice pro lepší propojenost Evropy. Tady se jedná o analýzu ekologického dopadu, je to uh, podmínka nařízení MIE, výběr projektů se systematicky ověřuje, zda projekty splnily požadavky komunitárního práva eh, mm, hodnocení ekologických dopadů. Když mm. se jedná o různé mm, specifické projekty, abych reagoval na paní Ayala Sanders eh, propojení mezi Vajedolik San Ander a eh, Vitoria. Ve skutečnosti se jedná o eh, rezoluci k mapám, protože to jsou smíšené linie, Španělské orgány se angažovaly pro to, aby přešly k nejvyšším rychlostem a k té mapě e, se to nemění ve srovnání s předchozí mapou. Ty dvě barvy, zelená a fialová, jsou mm, tam stále. Co se týká jižní části Almeria Granada, tato lin, linka je konveční eh, síť, eh, hlavní síť na horizont 2030, eh, vysokorychlostní a mm, to po datu 2013. Proto tam ta zmínka v té stávající mapě není. Paní Sehnalová k síti ehm, v České republice. Já jsem připraven eh, ověřit tuto věc eh, podrobněji, ale eh, přenesená pravomoc, o které mluvíme, nepřináší žádnou změnu české sítě. Není tam žádná mm, žádný požadavek modifikace českých orgánů k té síti, takže ta mapa se ne, nezmění ve srovnání s rokem 2013. Ale jsem připraven se na to podívat a uvěřit to s vámi. Je možné, že to bude nová rezoluce eh, nebo nové, nové eh, rozlišení, které možná ehm, to vyjasní ale není tam změna, co se týče České republiky. A paní Demonte Eh, koridor eh, číslo 11, to je koridor, který se teď projednává v rámci nákladních koridorů. Je to tedy eh, ne, tedy není um, spojeno s T. Všechno, co tam bylo zmíněno, jsou součástí sítí RTT té potvrzené a spolupráce je organizována v rámci Baltského jaderského koridoru. Tím skončím svůj příspěvek. Děkuji paní předsedkyni. Děkuji, pane Bersini. Budeme pokračovat v našem zasedání. A nyní požádám, aby naše jednání pokračovalo in camera. Takže děkuji těm, kteří nás tady doprovázeli celý den. Děkuji jim za to, že opustí sál a sejdeme se zítra. Takže loučíme se s novináři, se sekretariátem a zástupci komise.